Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, vítejte. Toto je naše první jednání v novém roce, takže vám všem přeji všechno nejlepší do roku 2019, vám osobně a nám všem samozřejmě přeji také hodně štěstí při volbách 23. a 24. května. První bod přijetí pořadu jednání tomu mám výjimečně drobné doplnění. Čtvrtý bod e, o vztazích s Ruskem se přesouvá na zítra odpoledne. Probereme to zítra o půl páté, e, poté co nás navštíví ministr zahraničí Rumunska. Je to kvůli e, paní Kalniete, která dnes bohužel nemůže. Další věc, pan Kobia, zvláštní vyslanec EU pro Afganistán, dnes bohužel nemůže dorazit, nahradí ho paní Paula Pampalony, která je zástupkyní eh, ředitele SVČ pro Asii a Pacifik. Budeme s ní probírat vztahy s Afganistánem. Pokud už tedy k tomu nemáte nikdo žádných poznámek, žádné námitky z vaší strany, budeme považovat program jednání za schválený. Druhý bod Sdělení předsedy žádná nemám, takže můžeme rovnou přejít k bodu číslo 3, to je eh, zápis předchozích eh, schůzí, konkrétně 29. 30. srpna, 12. listopadu a 26. listopadu. Pokud nebudete mít žádných námitek do konce dnešního dne, bude tento, budou tyto zápisy považované za schválené. Eh, nyní tedy bod číslo 4 jde o druhé projednání zprávy a doporučení místo předsedkyní komise Vysoké představitelce pro zahraniční věci, pokud jde o strategickou komunikaci, která byla eh, v podobě zprávy zveřejněna v prosinci. Volby do Evropského parlamentu se blíží, všichni samozřejmě začínáme být eh, stále více cíly falešných eh, zpráv a propagandy. Proto je velice důležité, aby všechny evropské instituce spolupracovaly, budovaly svou odolnost, stejně jako odolnost celé společnosti občanů proti dezinformacím. Tato zpráva přichází s řadou doporučení, já už teď předám slovo Charlesovi Tanokovi, který tuto zprávu představí jménem paní Fotigy. Děkuji, pane předsedo. Paní Fotiga se omlouvá ze zdravotních důvodů, se dnes nemůže dostavit a já jsem ji zastupoval při vyjednávání kompromisu již minulý týden. Přečtu vám prohlášení, které připravila. Společně s skupinou zkušených stěnových zpravodajů jsme navrhli, aby Evropský parlament stejně jako jiné instituce byly aktivnější při řešení nepřátelských dezinformací. Také vyzýváme členské státy, aby zhodnotili situaci na svém území. Tato zpráva připomíná, že třeba, aby tato záležitost byla prioritou na úrovni EU. Nabízí řadu doporučení, jak změnit přístup evropských institucí, jak zlepšit koordinaci či řešit otázku umělé inteligence a nových technologií technologií a vůbec eh, pokroku ve vědě, které by nám mohly pomoci vypořádat se s těmito hrozbami. Hloubková analýza a výzkum, pokud jde o dopady a účinnost eh, nepřátelské propagandy, to jsou velice potřebné věci, pokud chceme úspěšně bojovat eh, s těmito jevy, ale je třeba říci, že svoboda projevu a pluralita médií to jsou věci, které jsou podstatou odolné demokratické společnosti. Panuje dobrá spolupráce mezi stínovými zpravodaji ohledně této zprávy. Totež lze říci o vyjednávání kompromisu, takže doufám, že ve vyjednané verzi bude možné zítra tuto zprávu schválit. Děkuji. Děkuji Charlesi Tenoku. A nyní stínoví zpravodajové, pokud chtějí vystoupit, eh, pan Marines, paní Marinesku za EPP, děkuji. Chci poděkovat paní Fotiga za její práci, stejně jako všem dalším stínovým zpravodajům. Máme 27 kompromisních eh, návrhů, závěrečný text je velice kvalitní, zejména eh, v tom, že uznává existenci propagandy a toho, že je potřeba proaktivně zasáhnout, abychom eh, se vypořádali s tímto fenoménem, je třeba na něj věnovat také dostatek peněz. Kvůli nadcházejícím volbám je třeba opravdu dbát na problémy informační a hybridní války. Už před, čtyřmi lety rada požádala o to, abychom zareagovali na dezinformace ze strany Ruska. Dnes eh, můžeme tedy konečně říci, že naše kroky jsou dostatečně viditelné a efektivní. Schválili jsme u hlavních onlineových platform etický kodex týkající se dezinformací a také loni v prosinci Evropská komise představila akční plán, který obsahuje adekvátní a přesná opatření, jak bojovat s dezinformacemi. Teď je potřeba, abychom přistoupili k implementaci akčního plánu. Musíme být motivováni také tím, že se blíží evropské volby, a je potřeba, aby tady panovalo stabilní a jisté prostředí eh, pro celé volby. A věřím, že zpráva bude úspěšně schválena. Děkuji. Děkuji paní Ramanesku za SAD, pan Freud. Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat vám, pane předsedo, protože jste myslím, velice jasně nastínil celý problém, takže není potřeba zabíhat eh, do podrobností. Poděkuji také Charlesovi Tanakovi jmenovitě, protože opravdu velice dobře vyjednával na zasedáních stínových zpravodajů. Dále chci také poděkovat paní Fotiga a přeji brzké uzdravení. Tato zpráva je velice užitečná. Už v roce 2016 jsme schválili zprávu, jak bojovat s propagandou. Byla to zpráva týkající se strategické komunikace v rámci EU a týkající se boje s propagandou, která pochází od třetích stran. Falešné informace, propaganda, celá řada těchto věcí už se nějakým způsobem řešila a teď máme před sebou zprávu, která nahlíží na problematiku celou řadu, z celé řady různých hledisek. Řeší otázku cílených kampaní, médií, role občanské společnosti, zmiňuje komplikovanost falešných zpráv. Na zasedáních stínových zpravodajů jsme připravili 25, 26 kompromisních návrhů a já doufám, že po závěrečném hlasování budeme mít k dispozici dokument, který bude schopen vyřešit problémy, s nimiž se členské státy v EU potýkají. Také jsme už řekli, že řada negativních útoků pochází z Ruska ale zároveň jsme viděli, že jsou tu i jiné země. Severní Korea, Čína, Irán. A země, které jsou v této souvislosti explicitně také zmiňovány často. A z technologického hlediska jsme se snažili zohlednit sociální cítě, eh, různé messengerské služby a další technologické nástroje. Chci poděkovat panu předsedovi eh, za úvodní informace. Třeba připomenout, že skutečně času máme málo, protože velice brzy začne kampaň před evropskými volbami a určitě budeme svědky nejrůznějších eh, událostí, které by mohly být eh, kontraproduktivní pro demokratické volby. Za ALDE pan Petras, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat eh, paní Fotiga a Charlesu Tenokovi za vynikající práci a eh, za to, že jsme byli společně neustále v kontaktu. Chtěl bych připomenout eh, všem kolegům a přítomným, že v roce 2016 jsme měli štěstí, že se nám podařilo zpracovat vůbec první zprávu, která se týkala propagandy a dezinformací tehdy. To bylo mm, šokující. Ne všichni jsme se shodli na tom, že propaganda mm, jakožto nepřátelský nástroj používaný proti EU tady je, ale skutečnost eh, to, myslím, prokázala a dnes máme k dispozici další výborný návrh zprávy a já doufám, že bude zítra velkou většinou podpořen. Teď bych zdůraznil tři věci, které jsou pro mě, myslím, jasným krokem směrem ku předu a pokrokem oproti té první zprávě z roku 2016. Tak eh, za prvé, vysíláme jasný signál, eh, že cílené sankce eh, proti těm, kteří připravují propagandu a dezinformace, Eh, budou jaksi bez váhání proti pachatelům použity. Domnívám se, že jde o dobrá preventivní opatření, nejenom v souvislosti s dezinformacemi a propagandou, ale pokud to bude potřeba, tak eh, se budou moci tato opatření nasadit také v oblasti prevence proti těm, kteří s se eh, v našem okolí pohybují a propagandu a eh, dezinformace šíří. Vítám také vytvoření tří eh, task forces, jednak té východní, pak pro východní Balkán a té jižní skupiny. Ta má na starosti poměrně rozsáhlou jižní oblast. Je potřeba, abychom všechny tři týmy dostatečně podpořili, abychom jim pomohli naplnit úkoly, které jsme jim svěřili. A třetí důležitá věc, to je priorita pro příští radu a také pro vysokou představitelku. Je potřeba dát dostatek prostředků a také nástrojů k dispozici pro to, aby tyto týmy dokázaly s propagandou a dezinformacemi bojovat. A nejenom oni. Kolegové, doufám, že tato zpráva bude krokem, který podpoří tyto správně vypracované strategie zdůrazní nezbytnost boje s dezinformacemi a propagandou, což už není žádná teoretická záležitost, nejbrž součást reálného eh, života. Obávám se, že se to může promítnout i do nadcházejících evropských voleb. Děkuji. Děkuji. A nyní za zelené Rebeka Harms, prosím. Děkuji. Já chci poděkovat Charlesi Tenokovi. Opravdu musím říci, že zasedání stínových zpravodajů vedl velice spontánně, předsedal jim velice dobře, velice fundovaně. Jak už řekl Petras Austrevič, tak si myslíme, že se shodneme, že tato zpráva je opravdu nesmírně užitečná. Všichni teď už máme více zkušeností s tím, jaké dopady má nepřátelská protidemokratická, protievropská propaganda, zejména pocházející z Ruska. A byli jsme toho svědky při brexitové kampani. Viděli jsme, co se dělo také při volební kampani Trumpa v USA. A také jsme viděli situaci během německých voleb. Řada těch vlivů byla odhalena. V této cestě pokračujeme. Ruská média zejména v souvislosti se žlutými vestami eh, ve Francii. To, toto jsou věci, které eh, by nás měly eh, trochu nabudit eh, v pozornosti. A musíme v této souvislosti jasně říkat, že jsme odhodláni bojovat s propagandou. Je potřeba samozřejmě dodržovat jasné linie, nechceme eh, padnout do pasti proti propagandy, ale na této zprávě je dobré to, že právě tyto jasné linie nastoluje. nastoluje nám eh, možnosti, které můžeme využít k boji s nepřátelskou eh, propagandou, nástroje pro to, jak odhalovat lži, které se objevují v médiích, eh, jak podpořit kvalitní žurnalistiku, nezávislá média a to, jak udělat tedy více než doposavat. Vím, že ta zpráva je více než aktuální, je potřeba abychom se jako instituce zapojili. Vím, že i paní eh, Jourová eh, je eh, odhodlána se angažovat a my s její iniciativou ji musíme podpořit. Ještě jednou všem děkuji, zejména panu Tanokovi. Děkuji Rebece Harms a pan Korso jako poslední. Gracias, presidente. Bueno. Děkuji. My jsme Eh, se nechtěli eh, stavět proti eh, zprávě, která se objevila na plenárním zasedání, ale je potřeba říci, že někteří poslanci se zdrželi při hlasování. A to z toho důvodu, že tam je závažný problém jednak, protože bychom chtěli přesnější definici propagandy a dezinformací. To tam chybí. Také máme problémy, pokud jde o možnost toho komunitárního mechanismu, aby nevedl k cenzuře nebo sebe autocenzuře samotných novinářů. To by samozřejmě mělo negativní dopad na atmosféru svobodné diskuze v rámci EU. Stavíme se proti plánu někteří, některých iniciativ, iniciativ, které chtějí eh, penalizovat novináře, eh, překvapivě pocházejí od eh, liberálů. Já myslím, že nemáme úplně jasné průkazné informace o tom, že volby v Evropské unii nebo jinde byly, nebo ve Spojených státech amerických byly ovlivněny z ruských zdrojů. Také nemáme tedy žádné jiné průkazné informace. Pokud se voliči nějaké země rozhodnou potrestat některé politické eh, strany, tak eh, si myslím, že eh, by to nemělo Bruselu nějak vadit. Někdy se objevují samozřejmě informace, které nahrávají určitým eh, skupinám, ale propaganda si myslím, že má ten dopad jenom, když je tam dostatečně připravená živná půda. Eh, tato zpráva je zamířena především na eh, Rusko, ale já si myslím, že to není vhodné vzhledem k tomu, že právě nemáme průkazné důkazy, že k té propagandě dochází. Ehm, Tato zpráva je zamířena proti dalším zemím, které jsou považovány za nepřátelské eh, NATO, už jde o Severní Koreu nebo eh, Čínu, ale opomíjí se tam eh, země, které jsou například partnery NATO, jako je Turecko. Domnívám se, že do celé záležitosti se tedy začínají vměšovat eh, vojenské eh, aspekty a riziko ovlivňování svobody vyjádření. Narážíme také na chartu základních práv článek 7.8, kde se hovoří o právním rámci, který umožňuje vystoupit proti činnostem které filtrují informace a mohou být dopad například na svobodu novinařiny, žurnalistiky. Proto budeme hlasovat proti této zprávě. Děkuji, pane Koso. A ještě dvě žádosti o slovo paní Gomez a pan Fleckenstein. Ještě někdo? Tak paní Gomez. Uh, Děkuji. Já myslím, že je skutečně pravdou, že je zde tato otázka. Myslím, že není potřeba téma definovat. Skutečnost samotná, že zde pojednáváme o falešných informacích nebo falešných zprávách, že se jedná o falešné zprávy, které lze rozporovat. Tak eh, je sama o sobě platná a pokud jde o toto pokroucené vyprávění reality, tak otázka, jestli jsou zde nějaké politické důvody, jako to bylo v případě Brexitu, kde to je zcela zřejmé, kde máme důkazy od novinářů z Guardian z Observeru ohledně toho, jakým způsobem Rusko zasahovalo prostřednictvím různých osob, které působí v britské společnosti, jakým způsobem se tato akce financovala tak to navazuje na případ Cambridge Analytica, kdy je třeba zacílit ty lidi, na které se ta informace měla stahovat, jinak by se jednalo o popírání reality. Je to vážná práce žurnalistů, šetření šu, še, žurnalistů. U nich nelze přece pochybovat o tom, jestli mají nějaké uh, politické zaujetí. Můžeme to rozporovat? Madame Le Pen rozporovala nebo ne, že její kampaně ve Francii byla financována ruskou bankou, která je celá zjevně navázána na působení Putina. Lze to rozporovat? Oni to ani nerozporovali. Nakonec, po té, co byla tato záležitost rozkryta. Není to tedy jenom Rusko, jak už bylo řečeno. Je to celá řada dalších režimů, které mají svůj politický program a nesouzní s demokratickým vyjadřováním nebo s pluralitou politických názorů z nějakého důvodu. Samozřejmě je, patří tam i Saudská Arábie, ta je tam zařazena stejně jako Turecko a další. Víme, že někteří se dokonce kupují lidi. Nejenom Nejde jenom o financování politických eh, stran, ale dokonce o kupování politiků, aby došlo k naplnění předpokladu, že nelze dovolit demokratické vyjadřování ve společnosti. Takže to vůbec nelze popřít. A proto eh, já podporuji tento návrh. Děkuji. Děkuji a prosím pana Fleckensteina. Děkuji. Já jen abych se vyjádřil za politickou stranu GUE. Já nejsem některak znám jako nějaký velký nepřítel Ruska. Pokud si tím nejste jisti, tak doražte mezi nás zítra dopoledne a já vám ukážu, že to tak není, ale nelze přece popírat skutečnost. A i kdybychom případně řekli, že nejde o jednostranou záležitost, že i na naší straně dochází k částečné propagandě, nechci to srovnávat. Ale nemůžeme se dopustit dvou věcí. Nemůžeme to prostě akceptovat a popírat problém. Druhá věc je otázka cenzury, což je něco jako protipropaganda. A já si myslím, že tato zpráva odráží danou realitu. Aniž bychom volali po protipropagandě, protože to je rozhodně něco, čeho se dopustit nechceme. A proto já nemám žádný problém odhlasovat tuto zprávu a podpořit ji protože my bychom se nijak neposloužili, ani sobě bychom neposloužili, ani Rusku bychom neposloužili, pakliže, bych řekl, pakliže bychom řekli ano, k tomu dochází tak jako tak na všech stranách. Tak to není a my musíme zareagovat. A já si myslím, že i Rusko bude toto akceptovat. To nelze přece, abychom řekli, že v pořádku, je to nezbytné, je to nutnost. Děkuji, děkuji pane Fleckensteine a vidím, že se nikdo další nehlásí, takže vás budu informovat o harmonogramu v tuto chvíli. Na výboru AFED se bude hlasovat 22. ledna a na plenárním zasedání předpokládáme, že se bude hlasovat v únoru. V tuto chvíli již máme trochu sklus, ale přicházíme k bodu číslo 5, eh, doporučení radě a eh, vysoké představitelce ohledně nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem. Já mám tu čest být eh, zpravodajem. Stávající dohoda s Uzbekistánem platí od roku 1999. Jednání ohledně nové dohody bylo zahájeno 23. února eh, listopadu 2018. Cílem je udržet politický dialog mezi Evropskou unii a Uzbekistánem a v rámci stávající reformy ve všech oblastech chceme docílit vytvoření stabilních institucí a zajistit pluralitu politických názorů. Chceme zajistit i Eh, fungování justice a bezpečnosti. To jsou základní kroky, které mohou vylepšit eh, ekonomickou a podnikatelskou situaci v této zemi. Také bychom měli podpořit snahy Uzbekistánu o vstup do VTO. Došlo k zásadnímu pokroku a FED si to mohl sám ověřit v září 2018 v průběhu návštěvy, které jsem se bohužel nemohl sám účastnit. Ovšem kolegové mi referovali, že byly svědky zásadního politického pokroku, zvláště ve srovnání s rokem 2011, kdy AFET navštívil Uzbekistán. Je zde nový prezident od roku 2016. Politická, no, nová zahraniční politika se zasloužila o mírový proces i v Afghánistánu. Jsou zde další příklady politických změn. Většina politických vězňů byla od okamžiku převzetí vlády propuštěna, neziskové organizace mají v tuto chvíli větší prostor. Údajně ovšem víme, že lidskoprávní otázka je nadále problematická a musíme tedy se postarat o to, aby lidská práva byla nadále tématem našich schůzek. A proto, a to je poslední připomínka, si myslím, že cílem EU by mělo být podpořit Uzbekistán v rámci vnitřních demokratických změn a v rámci vícestrané eh, spolupráce v rámci regionu i s dalšími partnery a proto Evropská unie by se měla snažit o co nejambicioznější dohodu, která by nahradila dohodu stávající. Toť tedy z mé strany a v tuto chvíli poprosím stínové zpravodaje. Socialisté a demokrati nežádají o slovo, o slovo takže poprosím Charles Tanoka za EKR. Bez mikrofonu, prosíme o mikrofon. Já jsem nechtěla ani vystupovat, ale nemám nic připraveného, ale chci říct, že je to vynikající zpráva a moje skupina se vždy zasazovala o státy eh, Střední Asie o to, aby měli co nejužší vazby na Evropskou unii, ale samozřejmě v minulosti jsme měli veliké obavy, pokud jde o lidskoprávní otázku v této zemi, pokud jde o nedostatek eh, demokracie a používání dětské práce. To jsou otázky, které jsou postihnuty ve vaší zprávě a je zřejmé, že jsou zde lepší eh, vazby obchodního typu, které by nám rovněž umožnily více tlačit na vládu v Taškentu, aby se zlepšila i situace v těch oblastech, které nám dělají potíže. Krom toho nemám další připomínky. Ano, děkuji. Já se omlouvám, já jsem nevěděl, že se hlásí eh, ještě kolega Benifé, takže ho poprosím. Děkuji, pane předsedu. Je opravdu působivé eh, vidět, eh, jak se vyvíjí vztahy mezi EU a Uzbekistánem během jediného volebního období. Měli jsme dohodu o partnerství a spolupráci, eh, potom protokol, který se týkal závažných problémů spojených třeba s nucenou prací, s dětskou prací. Došlo k vlastně téměř odbourání dětské práce během tří let v souladu s požadavky MOP. A teď zase se vracíme eh, k dohodě s Uzbekistánem, eh, která by se podobala dohodě s Kazachstánem. Pokud to srovnáme, tak eh, musím říci, že opravdu můžeme doufat, eh, že tady je přidaná hodnota zahraničních vztahů EU právě v jednání s těmito zeměmi. Velkou zásluhu na tomto vývoji má také současná eh, politická třída v Uzbekistánu, Eh, například prezident Midziojev, který eh, přistoupil k větší modernizaci a otevřenosti země. Mají na to vliv i sousední země v regionu takže eh, od těch vztahů máme veliká očekávání. Eh, pak tady je také otázka přehrady v Tadžikistánu, eh, která ještě před pár lety hrozila vyústit v regionální válku. Teď se ale ve spolupráci s Kazachstánem a OSN podařilo situaci řešit. To se týká i Aralského jezera, kde hrozila velká ekologická katastrofa. A můžeme opravdu doufat ve změnu paradigmatu v regionálních vztazích. Došlo i ke změnám v citlivé otázce lidských práv, došlo k propuštění politických vězňů a také se tady věnuje větší pozornost připomínkám mezinárodních organizací, která hájí lidská práva. Pak tady je také e, otázka přístupu k odborům a kriminalizace e, osob LGBT. To jsou ještě problémy, které přetrvávají e, také v otázce pracovně právní. Eh, hovořil jsem o tom, že se stále ještě eh, tam eh, tato země uchyluje k nucené práci, ale vyžaduje to systémový přístup. Také tady jsou ještě stále obavy týkající se základních svobod, nedostatku plurality, omezeného prostoru pro občanskou společnost, otázky týkající se nezávislosti, soudnictví a podmínek ve věznicích také otázka diferenciace hospodářství. Některé tyto aspekty jsou velice dobře popsány v doporučení. Já za to děkuji našemu předsedovi a zpravodajovi panu McAllisterovi. Nicméně my předložíme i některé pozměňovací návrhy, které by měly doplnit text, zejména pokud jde o ochranu základních práv a práv menšin. Děkuji. Thank you, dear colleague. Děkuji váženému kolegovi Benife a nyní nevidím, že by se někdo hlásil za zelené nebo za ALDE, takže poprosím pana Šouce za GUE, prosím. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji za návrh k této otázce. Já souhlasím s tím, že musíme projednat zásadní výzvy související se zemí, která nadále prochází hlubokou transformací. Máme spoustu informací, zaznamenali jsme změnu skutečností a změnu okolností za posledních několik let, ale stále ještě vidíme, že bez dokončení transformace se tato země nevymanila z ze stínu minulosti a já souhlasím s kolegou, že zde jsou opravdu dány značné, významné výsledky týkající se pokroku k udržitelnému rozvoji, týkající se hospodářství, které se vybudovalo a které se snaží o maximální diversifikaci oproti původnímu stavu a oproti monopolizaci bavlnářství, ale musíme pamatovat na to, že tato transformace je navázána na politické vedení a politickou situaci. A zde je zřejmé, že je snaha o udržení síly v rukou elity. A proto ten přístup, který jste zvolili ve své zprávě, pokud jde o lidskoprávní otázku a otázku demokracie a demokratických svobod, tak ten stále ještě zaostává a prosím, dovolte mi ještě připomenout a upozornit na to, že nedávno byla konference v Katovicích ohledně naplňování cílu pařížské dohody v oblasti změny klimatu. A já si myslím, že zvláště co se týče této republiky a zvláště co se týče ochrany vody a co se týče nových přístupů k využití vody, co se týče celkového hospodářství v zemi, tak zde je třeba postupovat eh, v zájmu občanů a pamatovat na otázku životního prostředí, která je zde zvláště významná. A také bych rád řekl, že třeba bychom se všichni zamysleli nad tím, jak by měla Evropská unie dále své vztahy s, s Uzbekistánem rozvíjet. Jde o znovu obnovení eh, rozvoje této země, pokud jde o životní prostředí a politický vývoj. Děkuji. Okay, thank you, Helmut Scholz. Děkuji panu Šolcovi a mám zde dva, dvě žádosti o slovo. Michal Gala a Ana Gomeš. Tak nikdo další se nehlásí, takže prosím pana Galu. Děkuji vám. Děkuji za tuto zprávu, děkuji za vystoupení stěnových zpravodajů. Já myslím, že já se mohu připojit k tomu, co zaznělo. V loňském roce jsem měl možnost krátce navštívit tuto zemi a byli jsme svědky projednání témat, o nich se hovořilo právě nyní. Je zde jeden velice důležitý, důležitý psychologický moment. Musíme řešit textilní průmysl a dětskou práci. To je téma, které si zaslouží bližší pozornost. A vláda toto téma zcela zjevně jež nechce rozpracovávat, proto vlastně se nakonec ukázalo, že to téma nebylo problematické v průběhu jednání. Nejde o to, že bychom to smetli pod stůl, či, či že bychom nad tím přivřeli oči. To nikoli. A já jsem za to rád, pokud jde o otázku lidských práv a dětských práv. To je důležité a chtěl jsem na to upozornit. Zdá se, že Uzbekistán s námi chce jednat a vzhledem k tomu, že bude na, na stole takováto rámcová dohoda, tak já vítám i toto téma. Pak je zde otázka přístupu z prezidenta Rozhodně v této věci a při přípravě celé reformy byla zapojena i veřejnost. Rozhodně to nebylo veřejnosti vnucováno, nebyl to přístup se zhora dolů. Já si myslím, že bychom měli dále rozvíjet tento dialog. Myslím, že se ubíráme správným směrem a že naše kroky prospějí této zemi i Evropské unii. Ano, děkuji a prosím paní Gomeš. Já jsem před několika lety v Uzbekistánu byla, myslím, že to bylo v roce 2008. A otázka lidskoprávně byla tehdy velice problematická, tehdy nad tím vláda zavírala oči tento problém, zvláště ten palčivý problém dětské práce, vůbec nevnímala. A já jsem následně jela znovu s delegací AFET a viděla jsem, ke kolika změnám v této zemi došlo. Je to jako když zemře dinosaurus a do jisté míry se celá země osvobodí. To je něco, co se odehrálo v Uzbekistánu a je to v, v ostrém rozporu s tím, jak to vypadá v sousedních zemích, jako je třeba Kazachstán. Tam ten dinosaurus ještě prosperuje. V Uzbekistánu to bylo pro mě velice dojemné sledovat. Já jsem sledovala propuštění politických vězňů a jednali jsme s nimi o změnách ve společnosti. Jak říkali kolegové, je zde ještě celá řada problémů, ale přístup této země se radikálně změnil. A tato země se nemění jenom proto, že je zde dán tlak zvně, zvláště od Evropské unie, ale je zde patrný jasný zájem uvnitř reagovat na tuto kritiku a realizovat změny. Je to tedy země, kde skutečně probíhá dialog o lidských právech s Evropskou unii, je zde smysluplná dohoda rámcová dohoda a myslím, že tam, kde to opravdu dává smysl, tak je to právě Uzbekistán. Děkuji. Děkuji, ano, Gomeš, nikdo další se nehlásí, takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23. ledna v 11 hodin dopoledne. Hlasování na našem výboru je plánováno na 21. února a na plenárním zasedání by se mělo hlasovat na druhé eh, březnovém jednání. Ale ještě než ukončíme rozpravu, dal bych ještě slovo panu Borisi Jaročevičovi, který je vedoucí odboru SVČ pro střední Asii. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Jménem SVČ bych chtěl říci, že vaše zpráva je velice dobře načasovaná. SVČ a Evropská komise chtějí vyjet do Taškentu v prvním únorovém týdnu, kde má proběhnout první komplexní kolo jednání o nové dohodě. A, e, e, uzbecká strana sestavila velice e, kvalitní tým, což ukazuje jejich zájem na celé věci. Chtěl bych ještě dodat pár věcí. Za prvé, reformy pokračují. Rok 2019 byl vyhlášen rokem aktivních investic a sociálního rozvoje v Uzbekistánu, což dobře odráží aktuální priority. Probíhají také hospodářské reformy a Standard Poor's and Fitch poprvé ehm, dali kvalitní úvěrový rating eh, Uzbekistánu tamních podnikům. Už tady byla zmínka o přistoupení k VTO a vedle toho Uzbekistán ještě se chce připojit do systému GSP+, a budeme mít uh, misi uh, generálního ředitelství pro obchod právě ve věci GSP+. Pokud jde o lidská práva, kromě propuštění politických vězňů bych chtěl ještě zmínit reformu soudnictví, která vedla k prvním výsledkům, například došlo k navýšení u soudů v Uzbekistánu z 28 na 600. A konečně bych chtěl zdůraznit, že také budeme mít novou strategii pro střední Asii zhruba v polovině května a tato strategie pochopitelně zohlední vývoj v regionu, ale také konkrétně v Uzbekistánu. Děkuji. Děkuji vám, pane Jaročeviči. Nějaké další komentáře nikoli, takže už jsem vás informoval o lhutě pro předkládání pozměňovacích návrhů a o dalším časovém harmonogramu. A můžeme tedy přejít k bodu číslo 6. Na to jsme vyhradili 10 minut. Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace. Po druhé se zabýváme eh, touto zprávou. Eh, poprvé jsme o tom diskutovali 6. prosince. Od té doby jsme předložili pozměňovací návrhy. Spravodajkou je paní Soraya Post a já jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, kolegům za příspěvky k této zprávě. 182 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Hlavní myšlenky zprávy jsou posílení institucionální kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace. Zvláště bych chtěla upozornit na následující aspekty, jako je vytvoření eh, poradní skupiny na vysoké úrovni pro předcházení konfliktům a mediaci, eh, bude to spadat pro paní Mogherini, eh, měli, měl by tento tým vlastně se stavit skupinu poradců a expertů na předcházení konfliktům a mediaci. Zohledňuje se také to, co zavedlo OSN pod záštitou nového generálního tajemníka. Já bych chtěla vědět, proč pánové Danjan a Castaldo navrhují zrušit tento návrh. Dále jmenování zvláštního vyslance EU pro mír, předcházení konfliktům a mediaci. To navrhla paní Valero. Skutečně potřebujeme jasný mandát v této oblasti. Eh, můžeme diskutovat o tom, jak přesně by se ten mandát mohl realizovat. Dále zřízení dalších eh, meziinstitucionálních mechanismů, jako jsou pracovní skupiny pro předcházení konfliktům. To jsou také důležité aspekty posílení institucionální kapacity v oblasti předcházení konfliktu a mediace. Eh, horizontální mechanismus je vždy velice efektivní a pragmatický, umožňuje koordinovat institucionální práci EU i v terénu. Za zřízení speciální pracovní skupiny eh, Rady pro předcházení konfliktům a mediaci to je také potřebné, protože rada to musí opravdu zařadit vysoko mezi své priority a musí připravit ehm, smysluplná opatření. Prosím podporu pozměňovacího návrhu 160, to je síť evropských mediatorů ehm, žen, už něco obdobného existuje pro Afriku, eh, něco podobného je ve Skandinávii a EU by také něco takového měla mít. Pokud jde o institucionalizaci eh, postupu EU, chtěla bych eh, podpořit zřízení takzvaného půlu mediátorů složeného z současných i bývalých europas, europoslanců. Také by tam měl být místo předseda pro koordinaci a dialog Pan Tenok navrhl eh, do toho zapracovat i otázku volební koordinace v návrhu 163, což také podporuje. Také podporuje pozměňovací návrhy týkající se začlenění žen do mírového procesu, návrhy týkající se mladých a mm, posílení úlohy občanské společnosti v předcházení konfliktům a mediaci. A pokud jde o rozpočet, pokud chceme, aby EU byla akceschopná a efektivní v oblasti v této oblasti, tak potřebujeme zajistit, že VFR bude um, zahrnovat dostatečné financování. Někteří stínoví zpravodajové navrhli zrušit vyčlen, speciálně vyčleněné zdroje pro tento mechanismus a já bych ráda věděla, proč. Eh, těším se na konstruktivní dialog v duchu kompromisu a těším se na spolupráci při jednáních o kompromisech. Toto jednání už proběhne ve čtvrtek 24. v půl druhé. Hlasování na AFET má být 2. února a na plenárce by se mělo hlasovat na prvním březnovém zasedání. Děkuji. Thank you, Suraj. Děkuji, je Post. Máme 10 minut na tento bod. A mám tady šest žádostí o slovo a už máme 20 minut spoždění. Máme celkem 35 bodů na pořadu jednání. Já mám 80 eh, stran poznámek pro předsedu, což je asi rekord. Některé body jsou velice důležité, tak prosím eh, minutu, minutu a půl pro každého. Michal, Jménem pana Danžána, který je stínovým zpravodajem, eh, přečtu tady jeho prohlášení. Cílem návrhu zprávy je navrhnout doporučení k posílení kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace. Jsou tady některé pozitivní body. Za prvé, text se zabývá základním tématem Eh, které je v jádru diplomacie EU. Ano, předcházení konfliktům a mediace, to jsou opravdu centrální prvky zahraniční politiky EU. Cíl navýšit kapacitu EU v této oblasti je tedy velice dobrý, zejména tím, že se posílí struktury určené pro instituce EU. Nicméně já, tedy pan Danžan, zůstávám skeptický ohledně přidané hodnoty této zprávy. Nejsem si jist, zda takováto zpráva je relevantní na konci volebního období. A také pokud jde o obsah, ten text je trochu problematický řeší předcházení konfliktům jenom z genderového pohledu, což je dosti omezující. Bezpečnostní aspekt tam je úplně opomenut. Rovnost pohlaví je důležitým cílem, ale neměl by to být hlavním smysl návrhu zprávy. Pan Danžan tedy předložil pozměňovací návrhy, aby tuto zprávu v tomto smyslu trochu vyvážil. Děkuji. Charles Tenok za EKR, děkuji, pane předsedo. Také já jsem mohl podpořit většinu obsahu zprávy, ale souhlasím s kolegou z EPP, že eh, to je třeba opravdu trochu vyvážit eh, tak, abychom se nezaměřovali výhradně na otázky genderu a parity. Já jsem svědom důležitosti tohoto tématu, ale jsou tady i další záležitosti a proto jsem předložil pozměňovací návrhy 116, 154, 116 se týká že toho, že konflikty musí být zkoumány nezávisle, nemůže tady být jediný přístup platný pro všechny konflikty, to není někdy vhodné, protože ty jednotlivé situace mohou být dosti složité a návrh 154 se týká navýšení Sacharovovy ceny a poprosím kolegy, aby toto zvážili. V EU e, věnujeme hodně peněz na volební pozorovatelské mise a potom Sacharovova cena je spojena pouze s částkou 50 tisíc eur a myslím si, že drobné navýšení by bylo vhodné, abychom uznali e, přínos e, nejdůležitějších obhájců lidských práv, kteří také mohou přispět k předcházení konfliktům. Děkuji. Děkuji za Alde paní Bautmans. Eh, děkuji. Bohužel mimo mikrofon. Bohužel stále nefunguje mikrofon. The light is working. The Tak zdá se, Tak zase, že to již funguje, omlouvám se. Děkuji zpravodaji za velice důležitou zprávu v oblasti předcházení konfliktům a mediace. To je samozřejmě klíčová součást zahraniční politiky. Už jsem to říkala dříve. Investice do bezpečnosti eh, v partnerských zemích je i v našem vlastním zájmu. EU musí nadále mít vůdčí úlohu v oblasti řešení konfliktů a to se samozřejmě musí e, projevit i v dostatečných kapacitách, takže tuto zprávu podporujeme. Jsem potěšena, že se tady hodně zdůrazňuje úloha žen v oblasti předcházení konfliktům a mediace, protože ženy nepřiměřeně trpí konflikty a nejsou dostatečně zapojeny do předcházení konfliktům a mediace. A to se musí změnit. Nicméně předložila jsem pozměňovací návrhy, protože se nejedná jenom o ženy, jsou tady i další zúčastněné strany, které také mohou přispět eh, k předcházení konfliktům a mediaci. Například mladí lidé. Mladí lidé jsou naší budoucností a je třeba je také zapojit. A to platí i pro další subjekty třeba vojenské složky, eh, ty také tady mohou přinést svůj příspěvek a proto v našich pozměňovacích návrzích jsme toto chtěli zdůraznit. Děkuji. Děkuji, Hrta Waltmans. A nyní paní Valero má slovo. Děkuji. Ten základní text je velice dobrý a Soraya eh, post Eh, jej dobře připravila. Eh, je tady, jsou tady dobrá východiska k diskusi. Pro nás zelené předcházení konfliktům, mír, mediace, to jsou eh, samotné základy síly Evropské unie a když tedy teď máme toto téma, tak jsem překvapená, že na to je vyhrazeno pouze 10 minut, protože to je velice důležitá otázka a Evropský parlament by se tím měl zabývat do detailu a měl by eh, na to mít dost času. Ale eh, s tím nic nenaděláme, takže se musíme soustředit na to, co je nejdůležitější, to je například dlouhodobý rozpočet, tak aby se posílila ta občanská eh, složka při předcházení konfliktům a mediaci a udržování míru. Vzhledem k tomu, jaký návrh rozpočtu je na stole, vyrozuměla jsem, že eh, nástroj pro stabilitu a mír byl navržen eh, komisí eh, v takovém režimu utahování opasku. Hovoří se o 13 miliardách eur na Evropský obraný fond aby se tedy vyrábělo více zbraní, aby se posilovala, eh, posiloval vojenský aspekt, zatímco tady máme vyhrazeno pouze 2,3 miliardy. A eh, Jsou to prostředky, které nejsou předem eh, vyčleněny na konkrétní cíl a může se stát, že nástroj stability a míru tak nějak úplně vymizí. Myslím tedy, že bude třeba e, intenzivně spolupracovat na tomto tématu, aby, e, abychom ho dále propracovali. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní Valero. Nyní pan Kouso. Děkuji, pane předsedo. Celá tato iniciativa na podporu mechanismu předcházení konfliktům a mediace ze strany EU je iniciativa, kterou vítáme, ale je třeba vždy se podívat jak ty navržené mechanismy eh, vypadají. Je třeba, aby tyto mechanismy podléhaly demokratické kontrole. Takovéto iniciativy by ale neměly být jenom prohlášením o dobrém úmyslu. Je třeba předkládat návrhy pro to, aby tato eh, kapacita v oblasti předcházení konfliktům a mediace byla efektivní. My pozitivně hodnotíme myšlenku integrované reakce Eh, u předcházení konfliktu a mediaci a také vytvoření eh, vyslance, zvláštního vyslance pro mír vedle dalších interinstitucionálních mechanismů. Bod 11 je pro nás velice důležitý, to je přístup k informacím zvláště v takové nějaké smysluplné formě. To je zásadní pro předcházení konfliktům a mediaci. Nicméně tento mechanismus by měl mít relevantní úlohu vždy ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, zvláště s, s OSN a jejími příslušnými agenturami a toto také tedy předložíme jako pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pane Kouso. Z vaší strany žádné další komentáře nejsou, takže bych vám všem chtěl poděkovat za příspěvky. Jak víte, hlasování je naplánováno na čtvrtý únor a doufejme, že se to podaří eh, dostat na plenárku 11. až 14. března. Teď se podíváme na informace o prezidentských volbách v Gruzii které proběhly 28. října 28. listopadu loňského roku a také si povíme o předčasných parlamentních volbách v Arménii, které se konaly 9. prosince loňského roku. V obou dvou zemích i případech jsme tam měli 6 či 7 poslanců přímo na místě. V rámci naší mise zastupovali všechny politické strany. Paní Andrikiene nezastupovala misi v Gruzii, paní Hautala misi v Arménii Jinak to byl ten obvyklý rámec, kdy naše mise byla součástí dlouhodobé pozorovatelské mise OBSE eh, a pracovala společně s parlamentními schromážděními OBSE Rady Evropy a NATO. Takže předám nejprve slovo vedoucím těchto misí a pak případně dalším zástupcům nebo zájemcům. Mám tady pana Celera, který vystoupí jménem paní Andrikiene. Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně se omlouvá, eh, ze zdravotních důvodů se dnes nemohla dostavit, takže když jsem byl na cestě do Bruselu, dozvěděl jsem se, že ji budu muset zastoupit a vystoupit jejím jménem a představit vám výstupy z pozorovatelské mise v Gruzii. Jak už jste řekl, pane předsedo, tak delegace Evropského parlamentu během prvního kola prezidentských voleb se stávala z šesti poslanců. Během druhého kola, protože ty eh, volby se konaly ve dvou kolech, Vzhledem tomu, že v prvním kole nezískal žádný kandidát více než 50 hlasů, takže pak nejlepší dva kandidáti postupovali do kola druhého. Vyslali jsme tedy delegaci i na pozorování druhého kola eh, voleb. Tak jak je to běžné u zemí OBSE, delegáti Evropského parlamentu byli součástí delegací OBSE. Samozřejmě, že tam byly na místě i další pozorovatelské mise dalších parlamentních schromáždění, které pracovaly v rámci mezinárodních pozorovatelských Kampani Christian Wigening vedl eh, misi OBSE, je to bývalý poslanec Evropského parlamentu a nyní poslanec Bulharského parlamentu. Dále tam byli zástupci Rady Evropy. Při prvním kole eh, byl přítomen také zástupce NATO. Měli jsme nabitý program, program organizovaný pro všechny poslance, OBSE. Součástí byla jednání se všemi hlavními kandidáty, ale kromě toho delegace Evropského parlamentu měla možnost sejít se s Margo Švilim, dosavadním prezidentem, a také s představiteli konzulátů členských států, se vedoucím delegace Evropské unie. V prvním kole žádný z 25 kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů a proto 28. listopadu proběhlo druhé kolo. První kole pro, kolo proběhlo 28. října. Během druhého kola už se tedy utkali eh, dva kandidáti, paní Zura Bišviliová, nezávislá kandidátka, ale ta byla ve skutečnosti podpořena dosavadní vládní stranou a získala 59,5 hlasů, zatímco druhý kandidát UNM Duvašace získal 41 hlasů, nebo necelých 41 hlasů. Během prvního kola oba dva kandidáti se vedli velice podobně a získali 37-38 eh, hlasů. 16. prosince byla nová prezidentka uvedena do funkce. Je třeba říci, že je to vlastně mm, naposledy, kdy prezidentské volby proběhly přímou volbou. Příští volby budou mít jiný formát v důsledku změny ústavy, která byla schválena parlamentem. Takto jsem se tedy chtěl eh, vyjádřit eh, k této eh, záležitosti, jak to připravila paní Kiene. Dále uvádí, že tyto volby byly kompetitivní, profesionálně řízené, kandidáti měli možnost ve svobodnou volební kampaň, voliči si mohli reálně vybrat, nedošlo k žádnému násilí během volebních dní. Pokud jde o respektive tady by se asi mělo říci, že účast v prvním kole byla zhruba 50%, abych to poupravil. Bylo by jistě dobré, kdyby ta účast byla eh, vyšší. Předvolební debata se velice často bohužel soustředila na negativní záležitosti, docházelo k osobním útokům, eh, velice negativnímu eh, obvinování eh, kandidátů ohledně budoucích vizí země. Tato negativní tendence byla dále zhoršena. A během druhého kola bylo to ještě horší mediální eh, situace byla hodně polarizovaná, zejména potom eh, v tom druhém kole, jak na veřejných kanálech, tak kanálech soukromých, takže tam nebyla úplně dobrá atmosféra pro debatu mezi kandidáty. Nezávislá občanská společnost a její organizace se staly cílem eh, řady verbálních útoků ze strany úřadů a dalších subjektů. Naše delegace během prvního kola tyto útoky odsoudila a zdálo se, že to mělo pozitivní dopad, eh, protože eh, ustali během kola druhého. Navzdory určitému zlepšení eh, ve volebním rámci tyto problémy se projevily také v oblasti během kampaně v roce 2016. Teď pokud jde o finanční zdroje a nerovné postavení, tak Eh, vládní strana měla k dispozici mnohem větší prostředky než všechny ostatní eh, strany. Podobně ta situace byla nevyvážená v oblasti médií. Pokud jde o zneužití administrativních prostředků, tak eh, ten nejvýraznější případ to je asi ohlášení jenom několik málo dní před druhým kolem splacení půjček ze 600 středatelů Eh, eh, kterou, eh, které dlužili bance, v jejímž představenstvu, v jejímž čele stojí zástupce vládnoucí strany. Během volebního dne došlo k určitému zastrašování, vyvíjení nátlaku ze strany koordinátorů vládní strany, kteří byli přítomni ve volebních místnostech což jim zákon eh, nezakazoval a vedli tam eh, ehm, dále volební kampaň, často pomocí telefonu a dalších a zpráv. Takže eh, během druhého kola sice tam byl pozitivní vývoj, ale přesto je hodnoceno jako horší oproti tomu prvnímu kolu, protože jak si došlo k tomu, že společnost byla eh, rozeštvávána. Takovýmto způsobem tedy hodnotíme jako naše eh, mise tyto dva volební dny. Byly tam tyto závažné eh, nedostatky. Evropská delegace se v tomto shodla i s dalšími delegacemi. Tyto negativní prvky by se neměly stát dlouhodobou tendencí, zejména vzhledem tomu, že 20, v roce 2020 proběhnou parlamentní volby. Pokud jde o provádění doporučení úřadů, to je další věc, tak e, vzhledem k současným politickým, e, politickému vývoji je tady problém s okupovanými e, územími. Děkuji. Vielen Dank, Joachim Zeller. Děkuji, pane Celere. A nyní dorazila paní Hautala, takže má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že mám možnost informovat vás o naší pozorovatelské misi. Během předčasných parlamentních voleb v Arménii, které proběhly 9. prosince, tedy na konci loňského roku, byly to volby jednokolové, a jako vždy jsme tam měli kompetentní delegaci, šest poslanců, čtyři eh, spolupracovníci a ještě zmíním, že kromě mě tam byl pan Faria, pan Pitera, pan Celer, paní Mudy a pan ha- paní Harms. Takže jako obvykle v takovýchto delegacích dorazili jsme tři dny před volbami do Jerevanu. Byli jsme informováni úřadem ODIHR, Sešli jsme se se zástupci médií i občanské společnosti a zjistili jsme během hloubkových jednání, že tyto volby eh, budou jistě odlišné od těch eh, předchozích voleb v Arménii ještě před revolucí, eh, ke které došlo v dubnu loňského roku. Takže v těch závěrech, které jsme nakonec kolegy zpravu, eh, zpracovali, s kolegy z OBSE a z, z mm, kolegy z Rady Evropy, zdůrazňujeme v těchto závěrech, že volby proběhly tak, že respektovaly základní svobody a eh, že požívali eh, rozsáhlé veřejné důvěry po provedených reformách. Otevřená politická diskuze, teď ještě nadále cituji, včetně v médiích, přispěla k živé kampani, ačkoliv tam byly určité případy eh, eh, velice vznětlivé retoriky online, konec citátu. A co je velice důležité, protože šlo o velký problém eh, ve volbách v roce 2017, tak jsme uvedli, četuji, že to, že nedocházelo k protiprávnímu jednání nebo nákupu hlasů a nátlaku na voliče, tak mohla probíhat skutečná soutěž a asi se dokážete představit, že jsme tomu byli velice rádi. A na závěr uvádíme, že volební den proběhl klidně, eh, pokojně, s tím, že veškerého fáze jsou hodnoceny pozitivně. Takže tyto volby skutečně byly velice rychlé, nečekané, nebyl tam dlouhý čas na volební kampaň, ale obdivuhodné bylo, jak velice efektivně a eh, intenzivně zapracovala volební komise na přípravě volebního eh, procesu. Vše bylo v souladu s příslušnými zákony a musíme tedy tuto pozitivní skutečnost ocenit zejména eh, v té krátké časové lhůtě, která byla k dispozici. Pak eh, kritičtější poznámky, ty se týkaly legislativního rámce a tady chci být tedy přesnější. Eh, všimli jsme si těchto problémů. Financování kampaně, zpráva volických seznamů, zastoupení žen na kandidátkách. Toto jsou věci, které by se měly řešit prostřednictvím pozměňovacích návrhů k současné volební legislativě a doufám, že k tomu v Brzku dojde. Doufám, že to bude prioritou pro arménský parlament i vládu a že pokud dojde tedy na reformy, tak budou inkluzivní, zapojena bude i opozice a občanská společnost. Pane předsedo, já bych ještě eh, chtěla zmínit zapojení občanské společnosti do volebního procesu. Eh, je potřeba ocenit práci těchto subjektů skutečně nás potěšilo, že jsme zjistili, že to bylo vůbec poprvé, kdy eh, se tolik zástupců občanské společnosti dohodli s úřady a s většinou politických stran na tom, jakým způsobem by volby měly proběhnout. Zajistili tak vysokou důvěru voličů ve volební proces. Dnes poté, co eh, přes 70 získala strana premiéra Pašiniana, tak jsou vysoká očekávání, že dojde k reformám, že se zlepší životní podmínky v Arménii a jak víte, tak během posledních několika měsíců Arménie opakovaně eh, byla řešena eh, na úrovni EU. My jsme podepsali a provizorně začali implementovat eh, komplexní dohodu o partnerství, dohodu SEPA, což je cestovní mapa pro vzájemnou spolupráci a obsahuje i požadavky na zásadní reformy. Pokud eh, arménská vláda bude chtít čerpat podporu pro své reformy, tak bychom jí měli být připraveni ještě více pomoci. Je to v souladu s našimi závazky prohloubit eh, vzájemné vztahy. Myslím si, že to bude prospěšné eh, všem arménským občanům. A na závěr chci říci, že chci poděkovat všem kolegům poslancům, také poslancům a členům dalších eh, parlamentních eh, a jiných eh, misí. Všem děkuji za vynikající spolupráci. Děkuji také SVČ, jejich pracovníků, panu Svitavskému a jeho týmu za velice silnou podporu během celé mise. Tentokrát můžeme opravdu udělat ten závěr, že výsledek voleb odráží vůli lidí, což bohužel nebyl ten případ v roce 2017. Děkuji, paní Hautalo. Now I guess it's best to give the floor to Sajad Karim. Děkuji, paní Hautalo, a poprosím kolegu, který je expertem za, na, pro tento region. Děkuji, to je velmi milé přijetí. Já se těším na to, co vlastně chci si v rámci svého vystoupení. Já chci nejprve poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili jménem parlamentu všech eh, příslušných misí. Já vím, že Heidi se již účastnila i předchozí mise do Arménie a skutečnost, že naše instituce se účastnila jako pozorovatel v Gruzi a v Arménii bylo v obou zemích velice významné. Arménské volby, jak říkala Heidi, 9. Eh, prosince byly skutečně předčasnými rychlými volbami a rozhodně z našeho hlediska i v širším kontextu lze konstatovat, že tyto volby byly realizovány v souladu s eh, příslušnými svobodami a právy. Naši pozorovatelé nezaznamenali žádné nekalé praktiky, které byly něčím, co kdysi eh, provázelo volby v této zemi. Spolupracovali jsme zde i s Jižním Kavkazem a já jsem opravdu ohromen tím, jakého eh, pokroku bylo dosaženo po sametové revoluci tyto volby nebyly jenom velkým milníkem, ale i prověrkou. Prověrkou pro novou vládu a prověrkou našich bilaterálních vztahů s Arménií. Pokud jde o pana Nikol Pašáně, tak ten se sešel s delegací pro Jižní Kavkaz Evropského parlamentu již několikrát. A od okamžiku, kdy se stal premiérem, tak se sešel ně, s našimi delegacemi několikrát a v té fázi měl naději, že by získal širší mandát, než jaký měl původně, a takový legitimní mandát. Zdá se, že jsme tento cíl naplnili, což mi dává důvěru, že Arménie se udrží vysoko na žebříčku priorit Evropské unie a já jsem rád, že SIPA je v tuto chvíli ratifikována v Evropské unii ve všech členských státech a že se naplňuje v, ku prospěchu evropských občanů a občanů Arménie. Další zasedání o partnerství Evropské unie a Arménie bude na podzim, kdy budeme schopni vyhodnotit další kroky v dané oblasti. A ještě stručně Pane předsedo, ke Gruzii pochopitelně zazněla prohlášení kolegů na téma mise, s čím souhlasím. Gruzie za poslední desetiletí se maximálně snažila, uslovně snažila stavět na své pověsti, kterou se získala jako přední představitel těch východních partnerů a průkopník demokracie v daném regionu. Pochopitelně v rámci kampaně bylo problematické, že se objevila negativní kampaň, došlo i ze strany úřadu k útoku na zástupce občanské společnosti, na což jsme upozornili. Jsou to incidenty, které ovšem nebyly nějakým obecným trendem, to bych nechtěl naznačovat, ovšem bylo zaručeno, že kampaň mohla probíhat svobodně. Je zde určitý negativní trend, který mi působí starosti. Máme příští zasedání naplánováno na 28. března a právě si uvědomuji, že zřejmě jako poslanec Evropského parlamentu, budu mít jako poslední úkol poslance Evropského parlamentu právě tuto schůzku, pokud Brexit opravdu proběhne 29. března. Otázky tohoto typu jsme rozhodně našim partnerům nastínili a prezident Zurábešvili přijede do Evropského parlamentu zítra. A pokud jde o volby a praktické záležitosti a sdělovací prostředky, tak zde došlo k celé řadě opravdu slibných kroků. To, že je v Gruzii v tuto chvíli premiérkou žena, to mluví samo za sebe a já doufám, že se podaří dále prohloubit a upevnit naše vztahy s Gruzií. Já skutečně doufám, že svůj vlivný mandát paní premiérka využije k tomu, aby tu polarizaci, která se objevila v gruzínské společnosti, vyladila. Ale, pane předsedo, když se rozhlédnu po Evropě, tak ta polarizace je všude a objevuje se všude a všude i sílí. Musíme nadále prohlubovat vztahy s Gruzií a snažit se o odpovídající podporu, kterou můžeme Gruzii nabídnout. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. A mám zde ještě tři další žádosti o slovo. Ana Gomeš, pan Moody a paní Hams. Máte každý dvě minuty. Prosím, paní Gomeš, jako první. Já se mohu podepsat pod tím, co kolega říkal. A pokud jde o vedení mise, tak jsem opravdu ocenila tuto spolupráci. Mohu souhlasit s tím, že volby v Gruzi byly konkurenční, nedošlo k žádnému násilí, což se nedá říct o předchozích volbách v roce 2016, kdy jsem byla já vedoucí mise Evropského parlamentu v Gruzii. Nej, složitější pro nás bylo sledovat tu polarizaci a to, jakým způsobem se někteří vyjadřovali, třeba to, že jednou, jedním z kandidátů byla žena, někteří měli opravdu nevybíravý slovník, dále zde byly útoky na neziskové organizace, na občanskou společnost, i k tomu došlo a Joachim o tom hovořil. Já se domnívám, že velmi znepokojivé bylo i to, že jsme zjistili eh, situaci týkající se promenutí trestu smrti pár dní před volbami. To se nedá, vys, eh, doufejme, vykládat jako zasahování do voleb a propojení na oligarchy a že by banky snad financovaly eh, takovou to amnestii, to v případě takového kroku nelze považovat za škodlivé. Já se domnívám, že lidé v Gruzii jsou opravdu dobře informováni, ale vzhledem k tomu, že jsou zde ti aparačikové ve volebních místostech a podobně, já si myslím, že stejně veřejnost je a v prvním kole se ukázalo, že opravdu byla velice dobře informována a byla dobře informována i v druhém kole. Oni věděli dobře, že pokud se v situaci takové polarizace budou vyjadřovat vlažně, takže jejich život se může stát peklem a já si opravdu velmi přeji, aby v průběhu dalších voleb v roce 2020 jsme byli schopni na pomoci tomu, aby k takové polarizaci již nedocházelo. Děkuji. Děkuji a prosím paní Moody. K Gruzii bych řekla, že je opravdu důležité poukázat na výsledky této zprávy a na výsledky voleb, kdy je zjevné, že byla projevena upřímná, upřímné přání Gruzie. Eh, reportéři bez hranic eh, zařadili Gruzi na vyšší příčku, pokud jde o politický kontext, než některé z našich členských států, což je důležité říct, je důležité na to pamatovat. Další skutečnost je ta, že Gruzie si zvolila prezidentku. Méně než 10 předních představitelů politického života po, po celém světě je ženou a v tomto případě, v tomto konkrétním případě byla tato kandidátka vystavena ohromným útokům. To se děje zvláště pokud se ženy ocházejí o vysoké místo. Byly to velice osobní útoky, k němž docházelo. A já myslím, že 60 populace volilo prezidentku, která je velice dobře kvalifikována, je ukázkou toho, co se snažím říct. A já se těším na to, že my jako Evropský parlament budeme s paní prezidentkou v úzkém kontaktu. Arménii. Já jsem byla velice ráda, že jsem byla schopná být součástí delegace, která realizovala pozorovatelskou misi. Já chci poděkovat Heidi za vynikající vedení této mise. A bylo zjevné, že opravdu dochází k transformaci celého volebního procesu v Arménii. Nebylo možné za šest měsíců změnit volební zákon, ale těším se i na to, k jakým krokům dojde této oblasti a jak Arménie bude dále rozvíjet eh, úspěch voleb. Děkuji, eh, Rebecca Hans. Děkuji, to je velice zajímavé období ve východním partnerství a po volbách v Gruzii a Arménii budou brzy volby v Moldavsku a na Ukrajině. Na Ukrajině dokonce budou dvoje volby, prezidentská a parlamentní v letošním roce. Takže já mám za to, že po volbách v Gruzi a Arménii můžeme konstatovat, že zde existují podobnosti mezi našimi partnerskými zeměmi. Jsou zde podobnosti, ovšem některé procesy a některé kroky jsou jiné a vyžádají si ze strany Evropské unie jinou míru pozornosti. Nemám jinak nic, co bych chtěla doplnit k tomu, co řekla Heidi na adresu Arménie. Mám za to, že to byl ten pravý moment, kdy se měli Evropané účastnit, kdy si měli vyslachnout lidi, kteří hovořili o tom, že v budou první svobodné volby. Řada lidí nám řekla, že výsledky poprvé v životě neznají ještě předtím, než proběhnou volby. Ovšem v tuto chvíli je zde zajímavá situace, kdy je třeba zhodnotit nejen pozitivní výsledek voleb, ale opravdu rozpracovat a naplnit dohody tak, aby si vláda poradila v eh, situaci velice složitých geopolitických vztahů mezi Evropskou unii a Ruskem. Ke Gruzi eh, také mám radost z toho výsledku, že je zde první prezidentka. Myslím si však, že bychom měli jako přátelé Gruzie vše projednat zítra a měli bychom jednat o pozitivních přínosech pro Evropskou unii. Děkuji, paní Hans, a nevidím, že by se někdo další hlásil slovo, takže dovolte mi ještě dát panu Teblsovi slovo na závěr. Stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mohu poprvé vystupovat zde eh, od okamžiku, kdy jsem převzal svoji funkci v říjnu. To byly velice důležité volby první přímé volby eh, pardon, poslední eh, přímé volby a byl to rovněž také středně dobý přeskum práce vlády a vládnoucí strana získala 60%. Já nebudu opakovat co vše vyplynulo z pozorovatelské mise. Ovšem chci jen poděkovat, po, po, poukázat na to, že to byly volby, které měly být eh, vyhodnoceny jako, jako spravedlivé, mírumilovné. Ovšem došlo k eh, zneužití administrativních zdrojů a k problému financování politických stran a rovněž také k ostré polarizaci názorů ve sdělovacích prostředcích. Pokud jde o politický dialog s eh, Gruzií, musíme nadále identifikovat a vypichovat jednotlivé problematické body, zvláště ve světle parlamentních voleb, které v této zemi proběhnou příští rok. A myslím, že je zřejmé, že paní prezidentka upozornila ve svém projevu po eh, zvolení, ve svém inauguračním projevu svoje nasazení spolupracovat s Evropskou unii. Také řekla, že chce být prezidentkou všech Gruzínců a je pravda, že přijíždí do Bruselu předsedové Tusk a Tajány eh, se s ní sejdou, stejně jako komisař Avramopoulos je to začátek dalšího dialogu v rámci šestiletého funkčního období paní prezidentky a jak říkali i další, původně prezidentský úřad byl do veliké míry omezován e, ústavně právními ustanoveními, ale v tuto chvíli se domníváme, že paní prezidentka využije maximálně svého mandátu a e, vlivu který má jako první gruzinská prezidentka. Pak je zde důležité pamatovat na pluralismus, dokončení ústavních změn a volebního zákona tak, aby bylo naplněno, co bylo dohodnuto v roce 2014. Pokud jde o Arménii, tak to byly skutečně velice důležité volby, které mohly konkurovat, jak říkáte, sametové revoluce z loňského roku strana pana Bašňákova eh, vytvořila většinu v arménském parlamentu. Je velice důležité, že předchozí vládnoucí strana, republikánská strana, nezískala ani 5% pro vstup do parlamentu. Kolegové se vyslovovali k důležité roli občanské společnosti. Já mohu říci, že bylo tímto způsobem za, zajištěno monitorování průběhu ve volebních místnostech a zajištění eh, volebního zařízení. Premiér v tuto chvíli přebra, převzal uh, svůj úřad 14. ledna a jak říkám, má před sebou velmi důležitý úkol realizovat farmény reformy, zvláště pokud jde o otázky volebního systému. A já myslím, že je důležité, aby provedl a dokončil reformu volebního zákona, justiční reformu a aby se i antidiskriminační zákon dostal do parlamentu. V tuto chvíli jsou vysoká očekávání od nové vlády. Evropská unie nepochybně novou vládu podpoří právě na základě dohody, kterou v tuto chvíli projednáváme, to znamená dohoda o komplexním partnerství. 27. listopadu se eh, sešla delegace pro projednání této diskuze, eh, jednalo se i o SIPA a my se těšíme na realizaci SIPA a na informace, kterou budou předloženy v červnu letošního roku na radu. Děkuji. Děkuji, pane Tyblse. Žádné další komentáře z vaší strany, takže tím můžeme tento bod číslo 7 uzavřít. A dostáváme se k bodu číslo 8. Máme opravdu zase na to úžasných 10 minut. A já tedy bez dalšího prodlení dám slovo naší zpravodajce paní Manesku. Jedná se o druhé zkoumání návrhu zprávy o dohodě o partnerství a spolupráci s Turkmenistátem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud jde o uzavření dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem, chtěla bych nejprve přivítat oznámení paní Mogherini, že EU otevře e, plnohodnotné zastoupení v Turkmenistánu. Eh, takže požadavek parlamentu eh, byl eh, tedy vyřešen. A snahou EU je zapojit Turkmenistán do otázek strategického zájmu, jako je bezpečnost, lidská práva, právní stát, energetika a klima. Nyní budeme schopni tedy posílit dialog a spolupráci s Turkmenistánem. Také bych chtěla poděkovat za velice dobrou spolupráci kolegům z Evropské komise, z eh, SVČ a zvláště zvláštnímu eh, zástupci hm, pro vztahy EU a Střední Asie panu Borianovi. Pokud jde o text, Děkuji kolegům, kteří na tom se mnou spolupracovali, předkládali pozměňovací návrhy. Pozměňovací Eh, návrhy tedy máme k dispozici. Ve středu budeme diskutovat o kompromisech. To se koná další eh, jednání stínových zpravodajů. Ten text je vyvážený. My jsme eh, tam volali pro jasnému rozdělení jednotlivých složek moci. Vyzýváme ke konzultacím s Benátskou komisí a s dalšími orgány, které jsou důležité. Také jsme Eh, požadujeme eh, ukončení utajeného zadržování a eh, nuceného mizení osob. Voláme po svobodě vyjadřování, svobodě tisku a svobodě schromažďování. Myslím, že ten text tedy nakonec bude velmi vyvážený a doufám, že najdeme politickou schodu při definování krátkodobých i dlouhodobých podmínek další spolupráce s Turkmenistánem. Náš výbor by měl mít možnost pravidelně zkoumat a hodnotit pokrok při plnění kritérií, abychom mohli obnovit postup souhlasu. Jsem přesvědčena, že ta spolupráce bude dobrá a že tedy vytvoříme jasné stanovisko a užitečný text. Děkuji. Děkuji paní Manesku za stručné prohlášení a nyní eh, pan Bettiny za SD. Pan Tenok bude chtít něco říct za EKR, nikoli pan Scholz za GUE. Tak nejprve pan Bettiny. Děkuji, pane předsedo. Tento text je velice důležitý, týká se významné země, je to země strategického významu i pro EU. Je to výsledek dlouhého e, příběhu, e, který se přerušil, obnovil a podobně. E, je třeba tam zajistit především lidská práva, rozdělení jednotlivých složek moci. Myslím, že zpráva paní Manesku velice eh, pečlivě, eh, vyhodnocuje eh, situaci a také zohlednila názory jednotlivých politických skupin. Já jí za to děkuji. Dnes tedy jsme mohli konstatovat pokroky, zvláště pokud jde o propuštění některých politických vězňů. Parlament tedy může obnovit postup souhlasu. Já jsem předložil některé pozměňovací návrhy, eh, které se týkají zpřesnění, ale myslím, že až budeme společně jednat o kompromisech, tak určitě najdeme cestu, eh, jak dospět k obecnému koncenzu nad tímto textem. Děkuji. Děkuji, pane Bettini. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegou. Tato zpráva je velice důležitá, především proto, že se týká země, která podle nás, na rozdíl od předchozích zemí, prochází složitou, složitým obdobím transformace. A pokud jde o návrh eh, zpravodajky, myslím, že musíme také zvážit naše zájmy, jaké máme zájmy v této zemi. Zda nám dodává suroviny, zemní plyn nebo jiné zdroje, které jsou pro nás zajímavé, anebo zda chceme, aby Turkmenistán se snažil především vylepšit život svých občanů. My jsme předložili pozměňovací návrhy, které by měly text lépe vyvážit z hlediska politického, sociálního i kulturního. Zdůrazňujeme také odpovědnost EU v tom, že musí pomáhat Turkmenistánu s modernizací země. Také uznáváme, že Turkmenistán musí sám rozhodovat o přijímaných opatřeních. My jsme eh, partnerem, eh, který se snaží o pomoci, podobně jako další země na mezinárodní scéně. Jsme teď na takové křižovatce, neseme určitou odpovědnost za stabilní rozvoj v zemi a souhlasíme s obecným přístupem ve zprávě. Předložili jsme pozměňovací návrhy a já doufám, že v rámci jednání dospějeme k užitečnému kompromisu. Děkuji, pane Šolci. Ještě někdo další? Z kolegů nikoli. Takže pan Jaroščevič z SVČ, prosím. Děkuji. Změny jsou opravdu pomalé a nejdou tak daleko, jak bychom si představovali v Turkmenistánu. Nicméně chtěl bych eh, poukázat na eh, změnu situace eh, díky angažovanosti EU. V posledních letech a během dialogu eh, mezi EU a Turkmenistánem o lidských právech Turkmenistán poskytl informace o více než 100 pří, stovce případů eh, uvěznění pohřešovaných občanů. Eh, turkmenský ombudsman požádal o, pos, o podporu při posilování kapacit jeho úřadu i v celém regionu a to proběhlo v loni. Turkmenistán také sehrává eh, důležitou úlohu v zajišťování eh, stability eh, v Afghánistánu, protože tyto země mají společnou hranici v délce asi 750 kilometrů a je v našem zájmu podpořit Turkmenistán v tomto úsilí v Afghánistánu, protože jakákoliv destabilizace na turkmensko-afgánské hranici eh, by mohla eh, jít ve prospěch některých třetích zemí. Pak také dochází k postupnému přechodu Turkmenistánu k tržní ekonomice, což by mělo otevřít více, hospodářství, eh, pardon, <laughs> více hospodářských příležitostí pro evropské podniky. A objevily se tady také plány na privatizaci rybolovného a hotelierského průmyslu v Turkmenistánu. Myslíme si, že tady budou eh, další příležitosti po ratifikaci dohody a to určitě povede k pozitivním výsledkům. Eh, viděli jsme to například u Uzbekistánu. Pozitivní změny jsou, jsou možné a měli bychom být připraveni na posílenou spolupráci, až eh, nastane vhodný čas. SVČ samozřejmě nadále bude Evropskému parlamentu poskytovat informace o naší spolupráci a o pokroku ve vztazích s Turkmenistánem, i pokud jde o dialog o lidských právech. A konečně chci definitivně potvrdit, že pracujeme na otevření plnohodnotného zastoupení EU v Turkmenistánu. Mělo by k tomu dojít ještě v letošním roce. Děkuji. Děkuji. Žádné další komentáře, takže bych vás chtěl ještě jednou informovat, že hlasování pro, na AFETu proběhne 4. února a na plenárce eh, v březnu, první plenárka v březnu. Děkuji, Ramono. Děkuji za příspěvky a teď se dostáváme na body 9, 10, 11 a 12. Já doufám, že naši hosté už jsou zde a budeme pokračovat za minutku. Anyone else? Any? No. Okay, I'll be back in a minute. Vážení kolegové, dostáváme se k bodům 9, 11, 12. Všechny čtyři body se týkají Afganistánu. Nebudu k tomu číst všechny názvy těch jednotlivých bodů, jenom bych uvedl, že eh, v rámci prohlubování eh, solidarity a našeho závazku vůči Afganistánu, jakožto EU, jsme vyjednali dohodu o spolupráci a partnerství. Podepsána byla v, eh, v únoru roku 2017 a prvé čeká na ratifikaci mm, ze strany EU. Ženevská konference proběhla na konci listopadu v návaznosti na předchozí závazky mezinárodního společenství parlament přislíbil další podporu reformního úsilí a solidaritu eh, při eh, mediaci mírových jednání. Proběhne výměna názorů ohledně situaci eh, v této zemi, sloučíme několik bodů do společné rozpravy. Nejprve si vyměníme názory s paní Paulou Pampaloni která nahrazuje pana Kobiu, jak jsem uvedl na začátku, našeho zvláštního vyslance EU pro Afganistán, který má mimořádné povinnosti a nemůže se dostavit. Paní Pampalony tedy eh, vystoupí k, k našim vztahům s Afganistánem. Poté nás bude informovat pan Astrevičius o nedávné delegaci parlamentu do Kábulu v prosinci loňského roku a pak si vyměníme názory ohledně dohody o spolupráci s Afganistánem. Tady máme 24 kompromisních eh, návrhů, které vyvstaly z těch 230 eh, podaných pozměňovacích návrhů. Nejprve má tedy slovo paní Pampalony, kterou zde ještě jednou vřele vítám v našem výboru. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za pozvání na dnešní jednání do tohoto nesmírně důležitého výboru Evropského parlamentu. Chtěla jsem poděkovat Výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu za pozitivní hodnocení návrhu zprávy, mm, eh, respektive eh, dohody o partnerství a spolupráci mm, s Afganistánem, protože já jsem tuto dohodu jménem eh, SVČ vyjednávala a tak mě velice těší, že tady jednak mohu být a jednak, že jsem součástí tohoto velice důležitého kroku, to je vyslovení souhlasu ze strany EP. Tato dohoda se vyjednává již velice dlouho, máme mandát od rady eh, z listopadu roku 2011, takže to trvalo velice dlouho, eh, řada let eh, proběhla v podobě vyjednávání až do posledních e, voleb. Pak jsme znovu zahájili jednání s novou vládou a nakonec došlo k podpisu tého, této dohody 18. února roku 2017 a to vysokou představitelkou Mogherini. Dnes Dovolte, abych vás krátce informovala o současné situaci, jak to s tou dohodou vypadá, proč je tak velice důležitá v bilaterálních vztazích EU s Afganistánem. Tak jednak jde o to, že to je jediný právní komplexní oficiální rámec, který upravuje vztahy mezi EU a Afganistánem. Již nyní se tato dohoda provizorně provádí, což nám umožňuje Eh, zorganizovat celou řadu jednání podle této dohody. Tak například loni proběhlo první jednání společného výboru podle eh, toho provizorního provádění smlouvy a také první jednání pracovní skupiny pro lidská práva, dobrou zprávu a migraci. Tato dvě zasedání byla nesmírně důležitá, protože se tam probírala celá řada relevantních záležitostí pro vzájemné vztahy. Byla to jednání konstruktivní a otevřená. Věnovali jsme se zejména lidským právům, genderové rovnosti, rozvojové spolupráci, obchodu, investicí, migraci, regionální spolupráci a dokázali jsme provést určitou bilanci současné situace a dosaženého pokroku, zejména pokud jde o přetrvávající problémy. Využili jsme toho ke zpracování doporučení, které nadále monitorujeme, respektive jejich provádění eh, po těch dvou absolvovaných jednáních monitorujeme. Dále připravujeme pro příští kole pro příští kolo jednání s afganskými úřady, které plánujeme v příštím eh, roce, už podklady a budeme vás aktuálně o vývoji informovat. Těšíme se na to, že dojde k plné ratifikaci této dohody všemi členskými státy EU. Prozatím máme ratifikaci ze strany 15 států a doufáme, že i ostatní eh, státy se připojí, včetně Evropského parlamentu. Tato smlouva ošetřuje celou řadu témat a pokud bude ratifikována, tak eh, o nich budeme moci začít hloubkově jednat. V rámci bilaterálních vztahů se věnujeme také dvěma strategickým dokumentům. Jedním je Evropská strategie pro Afganistán, která byla schválena eh, radou v roce 2017 a druhým textem jsou nedávné závěry rady z listopadu loňského roku. Naše vztahy s Afganistánem bychom mohli schrnout do čtyř hlavních bodů či oblastí. Nejdůležitější politickou oblastí, kde vedeme dialog s Afganistánem, je podpora míru, stability a regionální bezpečnosti. To je první blok naší strategie. Druhá oblast, to je posílení demokracie, právního státu, lidských práv a zejména v souvislosti s podporou eh, pod, posílení postavení žen. Pak je tam třetí oblast a to je podpora ekonomického a lidského rozvoje a Poslední oblast, to jsou problémy související s migrací a nuceným přesídlením, což je veliký problém v Afganistánu. E, nyní vzájemné vztahy posilujeme s e, místní vládou, budujeme vzájemnou důvěru, probíráme nejrůznější záležitosti, ať už jde o lidská práva, podporu demokracie, reformy, mírovou dimenzi a konkrétní způsob, jak by EU mohla přispět k mírovému procesu. Během dialogu EU zdůrazňovala, že je velice důležité, aby nadále pokračovaly reformy, zejména boj s korupcí, právní stát a reformy v této oblasti, protože to je velice důležité v návaznosti na misi EUPOL, a aby proběhla také reforma v soudnictví eh, plus změny v zlepšení situace lidských práv a postavení žen. Kdybych měla shrnout dosavadní výsledky ve všech těchto oblastech, tak v řadě oblastí eh, probíhá příprava nové, velice kvalitní legislativy, Velká výzva je ovšem, jakým způsobem bude ta nová legislativa prováděna. Zda to bude v souladu s mezinárodními standardy. Na to se budeme chtít soustředit, budeme se snažit o proškolení státních úředníků, aby věděli, jakým způsobem legislativu provádět. Budeme vést také osvětovou kampaň mezi obyvatelstvem ohledně legislativy, ohledně toho, jaká práva se nabízejí nejzranitelnějším skupinám. Oblast, kde je Evropská unie hodně přítomná v Afganistánu, tak to jsou následující oblasti. Jednak je to boj s korupcí, to už jsem zmiňovala. Každý rok organizujeme velice důležitou konferenci na vysoké úrovni pro boj s korupcí. Poslední proběhla loni v Dubnu i letos chceme podobnou konferenci zopakovat, abychom posílili osvětu mezi občany i státními úředníky ohledně toho, co je potřeba udělat proto, aby se posílil boj s korupcí. Druhá věc, které se věnujeme, to je pomoc eh, vládě, státním úřadům a nezávislým institucím při přípravě voleb. Parlamentní volby proběhly loni v říjnu a jak jsme viděli, tak eh, Řada věcí byla velice pozitivní. Zúčastnila se eh, eh, Zúčastnilo se mnoho mladých lidí a žen, ale bohužel tam byly i jisté nedostatky a my teď chceme vládě pomoci tyto nedostatky odstranit. Zejména v souvislosti s tím, že se chystají nesmírně důležité prezidentské volby. Ty jsou naplánovány na 20. července letošního roku. Máme připravenou řadu projektů, některé už provádíme společně s vládou a misí UNAMA, abychom podpořili volební proces. Věříme, že to posílí legitimitu výsledné, výsledku těchto prezidentských voleb. Věnovali jsme 15 milionů eur misi UNAMA a také na další projekt, který pomáhá podpořit občanskou společnost a pomáhá posilovat povědomí mezi občany ohledně fungování voleb. Na to jsme věnovali 3,5 milionu z nástroje pro mír a stabilitu. Další podporované oblasti, to je reforma policie. Tady vedeme dialog s vládou. Máme projekt, který se stává z deseti poradců na ministerstvu vnitra a v afgánské státní policii. Chceme jim posil, poskytovat eh, strategické poradenství ohledně reformy policie, ohledně toho, jak eh, eh, najmout více žen do řad policistů. Další oblast, které se věnujeme společně s DG Devko, to je dialog eh, o migraci, kterou Afganistán zahájil s OSN. To tomu je k dispozici eh, příslušný eh, dokument, který se věnuje i problematice návratu nelegálních migrantů z Evropy, ale jsou tam i jiná témata. A díky této dohodě o spolupráci vedeme také dialog o migraci, která je regionální povahy. To jsou problémy, které jsou také ožehavé pro Afganistán, kde jde o navracení afgánských uprchlíků z Pakistánu a Iránu. Tady eh, věnujeme poměrně značné prostředky na eh, reintegraci těchto navrátilců. Dále bedlivě sledujeme vývoj v Pakistánu a poslední informace a prohlášení premiéra Pakistánu pana Kána pokud jde o možnost, že by afgánští eh, uprchlíci narození v Pakistánu získali občanství, to by jistě byl velice důležitý vývoj kdyby eh, skutečně došlo k realizaci tohoto kroku. A poslední věc ještě k oblasti míru. Chci omluvit pana Kobiu, že se dnes nemohl dostavit, protože chtěl v Evropském parlamentu a ve vašem výboru eh, vystoupit a informovat vás o mírovém procesu, ale sdělil mi, že je připraven dorazit na příští zasedání vašeho výboru. V tuto chvíli je totiž v Kábulu, kde jedna eh, s prezidentem a dalšími zainteresovanými o konkrétní implementaci nabít otázky eh, vysoké představitelky, kterou učinila v listopadu v Ženevě na té konferenci, kdy nabídla eh, pět důležitých bodů, kde by mohla Evropská unie pomoci a stát se součástí podpory mírového procesu. Vysoká představitelka řekla, že v těchto pěti oblastech je Evropská unie připravena nastavit mírový proces tak, aby byl inkluzivnější. Můžeme pomoci s reformami, zejména v oblasti bezpečnosti. V třetí věci nabízí pomoc s reintegrací bývalých bojovníků a jejich rodin. Jde tedy o jejich zapojení do společnosti a na trh práce. Čtvrt, Tou oblastí je zajištění eh, garance budoucího eh, míru v Afganistánu a poslední oblastí je posílení regionálního obchodu a infrastruktury. To jsou nesmírně důležité body, které vysoká představitelka nabídla. To obnáší obrovské obrovské množství práce a konkrétních eh, praktických kroků. Náš zvláštní vyslanec je právě za tímto účelem teď v Kábulu, aby o těchto věcech jednal. Takže to je vše, co k tomu mohu říci. Pokud máte nějaké dotazy, ráda na ně odpovím. Děkuji paní Pampalony eh, za toto úvodní vystoupení. Tak já chci nejprve poprosit eh, Charlesa Tenoka, aby vystoupil jménem paní Fotiga. Ano, tam mi dala písemné prohlášení, aby vystoupil jejím jménem. Jak už jsem tady říkal, um, omlouvá se ze zdravotních důvodů, takže teď vystoupím jejím jménem. Cituji. Dohoda o partnerství a spolupráci a rozvoji mezi EU a Afganistánem je prvním právně závazným rámcem pro vzájemné vztahy, tak odráží současný stav věcí a umožňuje nám plně rozvinout potenciál vzájemných vztahů, ať už jde o rozvojovou pomoc, bezpečnost, boj s terorismem, lidská práva, eh, různé politiky, jako je zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, Tímto způsobem můžeme také lépe podpořit občanskou spolupráci, společnost, eh, a zlepšit eh, bezpečnost, eh, zlepšit eh, budování kapacit. Afganistán se blíží vlastně deseti letům transformace, tak je velice důležité, abychom zesílili spolupráci s Afganistánem a podobně smýšlejícími partnery a zaměřili se na problémy, které v zemi přetrvávají. Jsem ráda, že zpráva hovoří o odpovědnosti sousedních států a regionálních partnerství. Je důležité, aby s jejich pomocí vznikl bezpečný, do budoucna prosperující Afganistán. Bude to prospěšné jak pro Afganistán, tak pro EU. Děkuji, Charles. Nyní Petra z mm, mise do Kábulu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Pampalony za přehled o situaci v Afganistánu za váš nástěn. Jak pan předseda již říkal v úvodu, my jsme realizovali návštěvu Afghánistánu před Vánoci a pane předsedo, my jsme tam nehledali Santa Clause, protože víme, kde Santa Claus bydlí. Byla to velice precizně zacílená mise Andres Alessona Angle. Ti se mnou jeli na danou návštěvu vzhledem k bezpečnostním opatřením, která jsou v Afghánistánu velice přísná. Jsme měli možnost pobývat pouze v Kábulu a pohlédnout se po vládních budovách. A některé jsme navštívili v rámci naší zvláštní mise. Obecně řečeno k této misi je zde patrná únava v Afghánistánu. Lidé zoufale hledají mírové řešení, neexistuje vojenské řešení pro Afghánistán, to je stále více zjevné všem, ale Afghánistán by neměl být opuštěn, tak jako je v danou chvíli. V opačném případě totiž zaznamenáme nárůst nových eh, teroristických sil, které si vybu, vybudu, své místo a my jsme měli možnost se sejít s nejvyššími představiteli Afghánistánu od prezidenta Ghaniho od, přes Abdullah Abdullah. Sešli jsme se s bývalým prezidentem Kazájem, s celou řadou představitelů výkonné moci. Byli jsme tedy dobře informováni o dané situaci v Afghánistánu. Dovolte mi vám říci několik slov k tomu, co jsme se dozvěděli. Naše datum příjezdu bylo datem zahájení mírového jednání mezi Talibánem a Spojenými státy. A zástupci Spojených arabských emirátů. Naše delegace bohužel neměla možnost se zúčastnit tohoto procesu. Panoval pocit, že se nejednalo o skutečné vyjednávání, ale jak říkám, všichni hledají mírové řešení. Zároveň však platí, že politici a další informovaní nám sdělovali, že není potřeba v Afghánistánu žádný poslanec Evropského parlamentu. Ačkoliv všichni vědí, jakých úspěchů bylo doposud dosaženo, včetně plného zapojení žen do veřejného života. Je třeba nadále prosazovat světu a je třeba zachovat výsledky, již jsme dosáhli. Jinak totiž je otázka, jaké vyhlídky by byli pro mírové řešení. Sešli jsme se s americkým velvyslancem v Afghánistánu a musím říct, pane předsedo, že závidím americkým diplomatům, kteří jsou v Kábulu. Není jich mnoho, ale jsou dobře vybaveni a mají dobré zázemí. A já se mohu jen přát, aby delegace Evropské unie měla něco aspoň trochu podobného tomu, co mají američtí diplomaté v Kábulu. Myslím, že bychom potom měli přesunout to své zázemí někam jinam, protože je opravdu náročné se z našich prostor dostat přes celý Kábul eh, do vládních budov. Není to vůbec snadné, musíte projít přes velice plné, zaplněné ulice. Často je provoz v Kábulu absolutně nezvladatelný a není vůbec bezpečné pro státní návštěvu absolvovat takovou trasu. Myslím si, že bychom měli zesílit tlak na to, aby naši diplomaté měli lepší zázemí, lepší vybavení a aby sídlili na lepším místě Kábulu. Velice důležitý je volební systém. Zatím nemáme konečné výsledky parlamentních voleb v Afghánistánu. Zpracování výsledku je velice dlouhé, řada kritiků se k tomu vyjadřovala, řada kritiků říkala, že se nejednalo o proces transparentní a tak dále. Ovšem, Evropská unie je celosvětovým hráčem, tedy my bychom měli požívat zvláštního postavení v rámci tohoto jednání a já doufám, že se podaří Evropské unii takové postavení získat. Děkuji. Máme zde dva stínové zpravodaje, a pan Dážu a paní Badero. Chtěj, chcete se ujmout slova? Nikoli. Tak to jsem nepochopil. Prosím, paní Valero. Tak se mi Děkuji. Tak musíte si vzít sluchátka, protože já budu hovořit švédsky. Eh, bylo to velice zajímavé. Eh, to, co jste říkali, myslím, že ještě nás čeká hodně práce, než dosáhneme v Afghánistánu trvalého míru. Je třeba zemi obnovit, podílet se na této obnově, je třeba zajistit i ekonomickou stabilitu, určitou autonomii a nezávislost v zemi, kde také e, musí být respektovány menšiny, tak tomu zatím není. A je třeba pokračovat v této velké angažovanosti, už to trvá celé roky e, a je třeba také podporovat občanskou společnost v naší politice vůči Afghánistánu je trochu nešťastné to, o čem se dnes hovoří, to jsou readmisní dohody týkající se afgánských uprchlíků. Už se o tom mluví dlouho, ale víme, že ve velice křehké situaci, v níž se tato země nachází, je to problematické pro ty lidi, když se mají vrátit zpět. Uh, Mnoho Afgánců se je vráceno do země, která ale není schopná je přijmout. Kdybychom je tam vraceli jenom my, Evropané, možná by to byl odlišný problém, ale také miliony Afgánců jsou v sousedních zemích, kteří jsou také vraceni, anebo hrozí, že budou vráceni a Afganistan to prostě nezvládá není schopen všechny tyto lidi přijmout. Je třeba, abychom se na tím v Evropě zamysleli. Nemůžeme se soustředit jenom na readmisi a vracení eh, lidí. Navíc jsou tady země, které eh, tyto lidi eh, deportují jen velice protiprávním způsobem a to je třeba zastavit mladí lidé, kteří sem přijdou, eh, by měli dostat vzdělání, aby se potom mohli vrátit domů dobrovolně se vzděláním a aby tam se mohli podílet na obnově země. Eh, je tady taková brožura eh, studie organizace Zachraňte děti, která právě hovoří o tom, co se děje s těmi dětmi, které eh, jsou vraceny zpět, abychom si uvědomili, co to znamená, když ty lidi vrátíme zpět do země. Jedná se o děti, které jsou často znásilňovány nebo jsou násilně eh, rekrutovány do různých vojenských organizací. Já chci poděkovat paní Fotiga, která zohlednila mnoho našich pozměňovacích návrhů do kompromisů a pro mě to bylo velice příjemná spolupráce. Děkuji. Thank you, Ms. Valero. I have one more request to speak, Ms. La... No, mám zde ještě paní Lalon, která se hlásí. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji, vážení kolegové. Já bych chtěla jenom eh, poděkovat Petrasovi eh, za jeho prezentaci a za to, že byl v Kábulu v této době. Já tu zemi znám dobře, protože 15 let tam pravidelně jezdím, nejenom do Kábulu, ale i více na sever. Musím říct, že jsem trochu skeptická, protože teď už 18 let eh, to trvá, co byla země osvobozena od Talibanu. Bylo tam období velkých nadějí od roku 2005, nebo řekněme mezi roky 2003-2008, kdy Afganistán eh, skutečně vzkvétal. V parlamentních volbách tehdy se dostalo 23 eh, žen do parlamentu a všichni mý afgánští přátelé to vnímali takže eh, je na tom země eh, lépe, že se modernizuje, dívky mohly znovu do škol, byly plné univerzity a tak dále. A teď mám pocit, že eh, od doby, kdy se začíná znovu jednat s Talibánem, tak čím více se jedná s Talibánem, tím více je tam atentátů a tím se situace zhoršuje. Vím, že teď tady jsou nové pokusy jednat s Talibánem. Já tedy nevěřím ani na 30 vteřin, že při jednáních s Talibánem by se mohlo podařit ochránit práva žen. Když si promluvíte s afgánskými ženami, tak vám všechny řeknou to tež. Talibánci řeknou, ano, budeme chránit práva žen, ale po dvou, třech letech budou dělat pravý opak. A myslím, že tady teď jdeme trochu hlavou proti zdi, pokud to tak mohu říci, eh, pokud jde o jednání s Talibanem. Potom prezidentské volby, ty proběhnou 28. července, už byly odloženy. K dnešnímu dni je více než 10 eh, kandidátů, včetně prezidenta Ashraf Ganiho, který eh, vlastně spolupracuje s bývalým šefem tajných služeb, potom Abdullah Abdullah, Eh, který má podporu současného viceprezidenta Abdullah Rashida Dobstoma. No, nebudu tady vyjmenovávat všechny kandidáty, tady pan Mansud, eh, další bývalý ředitel tajných služeb Ani Fatnar. Eh, to jsou všechno dobří kandidáti a já doufám, že EU učiní maximum eh, pro to, aby se to nějak eh, podařilo úspěšně zavrž, završit. Takže takové jsou moje pocity z celé věci. Okay, no Děkuji, Někdo další se nehlásí. Já poprosím paní Rafaela Jodioce za DigiDevko a potom poprosím paní Pampalony, aby tento blok uzavřela. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já jen doplním kolegyně Paulu. Za prvé, my jsme se se zájmem pročetli zprávu Evropského parlamentu, děkujeme za ní, do velké míry se stotožňujeme s jednotlivými postřehy v Evropské komisi. Jsme se aktivně podíleli v celé řadě oblastí. Na ženevské konferenci jsme byli schopni jasně vyhodnotit pokrok v oblasti reformy. Já myslím, že ve zprávě Evropského parlamentu se ukazuje, co říkal prezident Afghánistánu, že Evropané musí sledovat čas. A my jako Evropská unie budeme na ženevské konferenci aktivně přispívat i na poli migrace. Je zde otázka People on the Move. Budeme se snažit o poukázání na důležitost regionálních aktérů v dané oblasti. My jsme v Ženevě podepsali balíček na 470 milionů euro. E, další kroky budou směřovat k zajištění míru a budování e, úřadu a infrastruktury. Budeme se snažit soustředit i na boj proti korupci. Podpora byla mm, zahájena v roce 2016, kdy se začaly, začalo budovat státní zázemí, bud, snažili jsme se o zajištění úřadů, reformy veřejné zprávy, poskytování veřejných služeb a politiku eh, trhu práce. Snažili jsme se o podepsání jednotlivých dohod eh, na celkovou částku 300 milionů. Potom k otázce vysídlení, jak už říkala Paola, já jen doplním, že velká část tohoto rozvojového fondu se soustředí na osoby z, ze zemí sousedních, jako je Pakistán, Irán a další. To znamená ne z Evropy, ale také se soustředíme na vnitřní vysídlení a snažíme se, že v prostřednictvím rozvojové spolupráce se zasadíme o mírový proces a dialog, což už nakonec zde zaznělo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A já dám slovo na závěr paní Pampaluny. Děkuji, a jen velmi stručně Chtěla bych upozornit na jednu velice důležitou věc, kterou vyslovili poslanci Evropského parlamentu. Jsou zde náklady naší podpory mírovému procesu a my vás chceme ujistit o tom a chtěli jsme o tom ujistit všechny, že Mírový proces nemůže být za každou cenu. O tom jsme ujišťovali ženy v Afghánistánu. Evropané se budou snažit maximálně o to, abychom zajistili tento pokrok, udrželi jej v, v tempu, v jakém eh, v tuto chvíli je. Ale mohu vám říct, že dialog s Talibanem a mírový proces by mohl vyústit v omezení práv která si s takovými potížemi ženy v Afghánistánu vydobily. To je tedy z velké sdělení, které zaznělo na konferenci v Ženevě. Sdělení v tom smyslu, že budeme nadále podporovat vládu a mírový proces, který vyplyne z tohoto dialogu, to ano, ale že za podmínky, že základní práva a svobody, zvláště eh, práva žen, budou zachována v rámci příslušného jednání. A myslím, že je důležité, abychom se takto vyslovili nahlas, aby se tak vyslovili Evropský parlament. Já jsem to zaznamenala celé řadě usnesení, které byla dnes eh, rozdávána. Tohle je velice důležitý prvek, aby Evropská unie se zasadila o mírový proces v tomto duchu. Dalším důležitým krokem bude další jednání, a to 28. únoru v Kábulu můžeme vás ujistit o tom, že s vládou Afghánistánu spolupracujeme i se smírovým vyjednavačem eh, spolupracujeme tak, aby mm, náš hlas jasně zazněl. Děkuji. Děkuji, paní Pampalony. A už se nikdo nehlásí, tak bych vás chtěl informovat, že hlasovat se bude zítra a na plenárním zasedání by hlasování mělo proběhnout v průběhu prvního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku eh, v březnu. Dostáváme se k bodu 14, což je eh, analýza vývoje po arabském jaru. Musím říct, že už máme zase sklus a proto bych bez dalšího předal slovo panu Benifejovi, což je náš eh, zpravodaj již po druhé dnešního dne. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Uplynulo 8 let od takzvaného arabského jara a je tedy vhodné podívat se na rozvoj v regionu eh, Blízkého východu a severní Afriky, abychom ocenili jak pozitivní aspekty, tak si povšimli i negativních aspektů, které je třeba zlepšit. My jsme se soustředili hlavně na lidi. Miliony občanů, zvláště mladí lidé, muži, ženi, kteří vyšli v roce 2011 masově do ulic a požadovali lepší socioekonomické podmínky, větší důstojnost a lepší zapojení do eh, společnosti. Víme, že cesta, již se vydaly jednotlivé země po těchto událostech, byly různé. Někde došlo k větší či menší demokratizaci, někdo, kdo šlo na stolení nových diktatur či autoritářských režimů. Eh, někde došlo přímo k občanské válce, jak dobře víme eh, v země, kde ten přechod byl větším úspěchem eh, a došlo k určité demokratizaci, přetrvávají problémy eh, nejen socioekonomické povahy, které vyžadují eh, dlouhodobé odpovědi pro EU mají tyto země strategický význam, což je dáno historickými, ekonomickými a kulturními vztahy s těmito zeměmi a s tím souvisí důležité výzvy, například problematika imigrace, terorismu, e, nezaměstnanost mladých, klimatické změny. Právě v Evropě jsme sledovali protesty těchto lidí, jejich volání po demokratizaci a socioekonomických příležitostech. Odpověď EU především spočívala v podpoře demokratizace tam, kde to bylo možné. Nicméně po letech a po eh, projevu mezinárodního terorismu islámského státu, potom přišla uprchlická krize a EU se pak soustředila především na bezpečnostní aspekty, na stabilizaci těchto zemích jak je dáno i v revizi politice sousedství z roku 2015. Podle našeho názoru tento přístup neznamenal eh, větší eh, vliv EU v regionu ani zlepšení životních podmínek občanů. Právě naopak, eh, často nakonec jsme se vrátili k podpoře autoritářských režimů, které se příliš neliší od těch minulých. Nadále dochází k porušování lidských práv, základních svobod a to se vlastně vyměnilo za to, že tyto země hlídají terorismus nebo bojí proti terorismu a migraci, ale nerespektují se naše základní hodnoty. A v této zprávě tedy jsme chtěli říci, že nemůžeme pokračovat v této cestě, protože bychom jenom opakovali chyby z minula, eh, které také byly příčinou protestů v roce 2011. My se musíme vydat cestou, která není jednoduchá, není krátká, ale je jediná, která může vrátit tento region k míru a k větší sociální soudržnosti, tak aby všichni občané se cítili začleněni. Globální strategie EU, tak jak ji prezentovala paní Mogherini v roce 2016, zdůrazňuje klíčový koncept odolnosti státu a společnosti v zemích, s nimiž máme vztahy zvláště v tomto regionu. Jedná se o důležitý krok ku předu, eh, který je realistický, ale zároveň si všímá i našich hodnot. Nicméně odolnost eh, nerovná se automaticky stabilita a kontinuita politického režimu. Někdy uchovává status quo autoritářského systému a tím eh, tyto systémy jsou nebo tyto společnosti jsou ohroženy, protože tady hrozí větší kriminalita, šedá ekonomika, radikalizace a podobně. Myslíme si, že je na čase, aby EU zvolila pragmatický a odvážný přístup v koordinaci s členskými státy, tak abychom se soustředili na lidská práva, občanskou společnost a posilování úlohy mladých. E, neměli bychom se zaměřovat na krátkozraké zájmy, ale vnímat tyto země jako strategického partnera. Ty země jsou stále zklamanější eh, Evropou a hrozí, že se obrátí jinam, eh, kde tyto naše hodnoty, tak jak jsou zapsány v listině základních práv, nejsou tak důležité. A proto jsme předložili návrhy, aby se více zapojila místně občanská společnost, zvláště mladí lidé, do rozhodovacích postupů, eh, které probíhají spolu s EU. Chceme, aby společnost byla skutečně inkluzivní a aby více zohledňovala názory eh, tamních občanů. Eh, také jsme navrhli konkrétní opatření na podporu eh, hospodářského a sociálního rozvoje. Dnešní diskuse navazuje na pozměňovací návrhy. Já sám jsem předložil návrhy na doplnění textu Eh, bylo samozřejmě třeba eh, respektovat eh, předepsanou délku textu. Děkuji kolegům, kteří přispěli. Myslím, že jsme se poměrně shodli v našem přístupu a jsem přesvědčen, že nalezneme prostor k dojednání kvalitního kompromisu. Budeme o tom diskutovat ještě příští týden, předtím, než proběhne hlasování 4. února. Děkuji. Děkuji, budu předseda španělsky, takže budeme pokračovat se stínovými zpravodaji. Pan Brok tady není, ale pan Danžan má slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, zpravodaji. Já jsem také předložil pozměňovací návrhy, eh, formální i obsahové. Žádal jsem, aby se hovořilo o arabských jarech v množném čísle, protože eh, to je třeba zohlednit, už protože historicky tady bylo několik eh, fází v různých zemích a ta situace v jednotlivých zemích se velice liší. Souhlasím se zpravodajem v tom, že EU musí provést eh, nějaké zhodnocení a vytvořit koherentnější strategii. Zároveň se ale musíme uvědomovat různorodost zemí eh, v tomto regionu, kde ta situace se vyvíjí velice odlišným způsobem. Souhlasím celkově s eh, směřováním tímto, této zprávy, především v tom smyslu, že bohužel snaha EU i členských států je nevyvážená, nebo nevyvážené toto úsilí a často Viditelnost a dopad těchto snah se redukuje nedostatkem koordinace mezi politikami EU a mezi politikami členských států. Takže je třeba do toho vnést pořádek, do tohoto přístupu, protože je zjevné, že tento region eh, má pro nás strategický význam eh, více než pro koho jiného. A opravdu musíme eh, tedy toto mít na paměti i když, a nechci teď, eh, aby to vypadalo paradoxně, ale zároveň eh, bychom si neměli dělat iluze ohledně míry vlivu, jaký tam můžeme vyvíjet. Je třeba dávat pozor na to, co je legitimní vůle. Eh, ovlivnit transformaci probíhající v těchto zemích a mezi tím, co už by mohlo vypadat jako vměšování, eh, které by rozhodně tyto země odmítly a bylo by kontraproduktivní. Je to rovnováha, kterou půjde jen obtížně eh, nalézt, to připouštím, ale musíme dávat pozor, že někdy máme dobrou vůli, chceme být velice aktivní, ovlivnit situaci, ale to potom někdy může vyvolat právě opačné Eh, výsledky. Také souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj, a je to velice komplikované téma, že někdy dáváme přednost stabilitě a bezpečnostním otázkám, což je spíše krátkodobé hledisko a možná bychom měli mít i dlouhodobější vizi vývoje v těchto zemích. Je samozřejmě třeba propojit bezpečnost eh, i s dodržováním základních práv. Souhlasím se s pravodajem, že někdy se až příliš soustředíme na to krátkodobé hledisko bezpečnostní, ale ty bezpečnostní otázky eh, jsou velice složité a samozřejmě ovlivní i tento směřování do dalších let. Děkuji a nyní eh, pan Tenok. Děkuji. Souhlasím, že vzhledem tomu, že to je geograficky oblast velice rozsáhlá eh, a navíc ještě uplynulo 8 let od arabského jara, tak je nesmírně obtížné tady velice rychle vše načrtnout a ještě k tomu přistoupit jednostranně. Je to region nesmírně důležitý pro Evropskou unii. Moje skupina eh, předložil, předloží několik málo pozměňovacích návrhů. Jeden se týká stability v regionu, to je pro nás priorita číslo jedna. Dále bychom se měli snažit povzbuzovat eh, úsilí směrem k další demokracii, k posilování demokracie, lidských práv eh, a občanských svobod. Eh, to bychom měli oceňovat na základě principu více za více. Myslím si, že je důležité, aby více práce odvedl samotný region. My bychom se neměli snažit mu neustále něco vnucovat. A z hlediska uh, zahraniční politiky musíme spolupracovat eh, s těmi událostmi, tak jak se dějí, takové, jaké jsou. A naším cílem především musí být posílení bezpečnosti a boj s teroristickými hrozbami a boj eh, s trestnou činností a korupcí, která se může přelévat až do EU. A nezapomeňme na to, eh, co tady bylo v roce 2015, ohledně migrační krize, což mělo rozsáhlé dopady na domácí politiku v řadě členských států, zejména u nás, v mé zemi. To vlastně souvisí následně s Brexitem. To bylo celé nesmírně nešťastně pak zneužito kampaní eh, těch, kteří si přáli opustit EU, eh, e protože se to eh, prezentovalo tak, že Evropská unie nedokáže zastavit příliv imigrantů a zastavit úmrtí ve středozemním moři. Takže se těším na kompromisní pozměňovací návrhy na další vyjednávání a těším se eh, na další práci na této zprávě. Chci poděkovat panu Benifejovi za dnešní návrh. Děkuji. Děkuji, pane Tanaku, a nyní pan Chordy Sole. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vystoupím v angličtině. Já chci podpořit eh, přístup pana zpravodaje, pokud jde o to, že musíme posoudit eh, evropskou strategii pro region Blízkého východu a severu Afriky. Podporuji také to, že se až příliš velký význam přikládá stabilitě. O tom hovoří pan eh, eh, zpravodaj v podobě ideologie stability, protože jsou tady i jiné priority, které by neměly být opomíjeny a oni zůstávají v pozadí. Je to demokratizace, lidská práva, socioekonomické aspekty, nerovnost a tak dále. A pak je tady další nedůslednost. Alespoň já to tak vidím, pokud jde o evropskou politiku vůči tomuto regionu. Tato nedůslednost eh, spočívá v tom, že sice můžeme mít nějaký nový přístup, eh, přístup nebo strategii pro celý tento region, ale jednotlivé členské státy mohou mít eh, své vlastní priority a cíle v tomto regionu zaměřené na konkrétní státy s nimiž například mají silnější historické vazby. A někdy se tyto strategie úplně neslučují. Arabské jaro nebo ta arabská jara ve skutečnosti byly nadějí, že dojde k demokratizaci, posílení role občanů ve společnosti, že se zvětší jejich svobody, ale dnešní skutečnost je dosti odlišná. V řadě zemí, ve většině zemí tohoto regionu nadále přetrvává vysoká míra korupce, nepotismu, vládnoucí elity na sebe neberou odpovědnost, situace v oblasti lidských práv je problematická v celé řadě zemí. A tak Evropská unie a členské státy by si měly stanovit jako prioritu právě zlepšení situace lidských práv, posílení podpory občanské společnosti a také zlepšení v oblasti chudoby a nerovnosti, řešení nedostatečných příležitostí, které se nabízejí mladým lidem a měli, měli bychom podpořit také novou kybernetickou legislativu na ochranu proti kybernetickým hrozbám zatlačit na ochranu aktivistů, kteří bojují za lidská práva. Příliš se soustředíme jenom na, na bezpečnost, jenom na bezpečnostní aspekt všech výzev a necháváme bohužel stranou ehm, lidskoprávní perspektivu. Na závěr bych chtěl říci, že jsme předložili 20 pozměňovacích návrhů a jenom bych jeden z nich konkrétně zmínil. Tento region je pro Evropskou unii strategicky významný, proto navrhuji doplnit eh, tam mandát zvláštního evropského zástupce pro jižní oblast Středozemního moře. Měl by vzniknout eh, Měla by vzniknout tato funkce, abychom tomuto regionu dali větší význam a zviditelnili ho v evropské zahraniční politice. Děkuji. Děkuji, pane Sole. Teď vystoupím jménem pana Kuloglu, který se omlouvá, že se dnes nemohl eh, dostavit, takže přečtu jeho eh, prohlášení. Děkuji panu Benefej za návrh této zprávy, která obsahuje celou řadu důležitých prvků, ale je možné zařadit i další. Řada let už uplynula pod od dob arabského jara a Lidská práva jsou stále problematická. Některé, regiony, regi, některé režimy jsou diktátorské a zůstávají v funkci v úřadu vlastně v nezměněné eh, podobě. Celý region trpí hlubokou krizí sociální ekonomické povahy, které vlastně vedly k těm protestům v roce 2011, takže je možné očekávat protesty další. Země regionu mají obrovskou eh, nezaměstnanost, nejvyšší na světě, ekonomické škrty, navýšení daní, zvyšování se cen základních produktů a potravin. To byly důvody, které vedly k protestům v roce 2011 a pořád eh, přetrvávají a jsou příčinou nových protestů. Probíhá intenzivní eh, obchod eh, se zbraněmi, se zeměmi v tomto regionu. Já chci tedy zdůraznit výzvu radě, aby rada vytvořila embargo pro vývoz zbraní z Evropské unie do zemí, které porušují lidská práva. Také nás zleknidňuje to, že se Evropská unie zapojuje do spolupráce s diktátorskými eh, režimy čeho jsme byli svědky v posledních eh, letech eh, během konfliktů v této oblasti. Migranti a uprchlíci v této oblasti jsou vystaveni utrpení, eh, zneužívání, mučení na migračních cestách v zemích, jako je Maroko, Egypt či Libie. Potřebujeme politické velký nástroj eh, pro eh, ovlivňování migrace, ale nesmí to být eh, bráno jako záminka pro porušování lidských práv v této oblasti. Z dlouhodobého hlediska se situace musí zaměřit na řešení primárních příčin, což je nestabilita a chudoba v zemích původu. Přeji si, aby nadále pokračovala plodná diskuze s ostatními z stínovými zpravodaji, takže to bylo vystoupení jménem pana Steliose a nyní má už slovo pan Brok. Děkuji. Děkuji za možnost dnes vystoupit jménem mé politické skupiny. Víme, že region Blízkého východu a Severní Afriky je nesmírně důležitý. Víme také, že Evropská unie překládala tomuto regionu. Velký význam ale zřejmě nebyl dostatečný, jak události ukázaly. Je potřeba, abychom svůj přístup změnili. Po arabském jaru jsme byli svědky rozdílného vývoje v jednotlivých státech tohoto regionu. ať už jde o Tunisko, které je možná spíše pozitivním eh, případem nebo příkladem, ale ani příklad Maroka není příliš dramatický, ale ve zbytku státu je ta situace velice problematická. Je potřeba nadále podporovat ekonomický růst v celém regionu a také politickou stabilitu. Vyvstávají otázky, jako je obchod, vzájemný obchod mezi těmito zeměmi. To je potřeba podporovat. je narůstají kontakty se starými koloniálními mocnostmi, ale nevidíme dostatečné obchodní kontakty mezi samotnými zeměmi regionu. To je potřeba eh, podporovat a snažit se o jejich rozvoj. Vzájemný obchod může vést k silnějšímu ekonomickému rozvoji v celém regionu. Měli bychom se snažit těmto zemím pomoci Eh, jsou to země, které většinou byly, zejména v minulosti, v rukou diktátorských režimů. Ale alternativy diktátorských režimů také nejsou zrovna nejpříhodnější. Vemte si například egyptskou vládu. Vidíme, že alternativy pro předchozí vlády eh, nejsou nijak eh, slibné. Muslimské bratrstvo, všechno to, co udělali takže ze všech eh, těchto důvodů myslím, že jsme všichni trochu spoluvini na tom, eh, co se v regionu stalo. Když někdo ukazuje prstem na západ, um, má pravdu, ale nesmíme zapomínat také na roli Číny v regionu, zásahy Ruska, narušení ženevského procesu, uzurpování moci eh, válkou a bojem s civilním obyvatelstvem. Takže si myslím, že je potřeba rozlišovat mezi zeměmi v tomto regionu a mezi jednotlivými eh, problémy, s nimi se tyto země eh, potýkají. To si myslím, že je nejlepší cesta a je potřeba, abychom zesílili úsilí eh, v tomto regionu, to je v našem vlastním zájmu. Je potřeba, aby celý region byl stabilní, aby směřoval k demokracii, aby byl ekonomicky silný, společensky silný. Je to politicky důležité i pro nás. A s tím souvisí rovněž migrační otázky. Je potřeba si uvědomit, že tyto země mají problém s migračními toky ze subsaharské Afriky. Ten problém je obrovský. Přelévá se do saharského regionu, kde dochází k útokům, únosům, znásilnění, Působí tam gengy bojující vzájemně proti sobě je potřeba těmto odebrat eh, moc. Evropská unie se musí více zapojit a pokusit se lépe řídit migrační toky, řídit je podle standardů OSN. Měli bychom se pokusit eh, zajistit eh, to, že lidé budou zůstávat v místech, protože tam budou mít dostatečně kvalitní situaci pro život. Paní Valon, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já předložím eh, vyjádření paní Vautmans eh, ke zprávě o arabském jaru a tomuto regionu Blízkého východu a Severní Afriky. Paní Vautman se poděkovat panu zpravodaji za vynikající návrh zprávy. Je ucelená k věci, soustředí se na ty správné eh, body je potřeba vypracovat evropskou politiku pro celý region, abychom docílili politické a ekonomické stability. Náš stínový zpravodaj nebo zpravodajka za ALDE předloží pozměňovací návrhy ke zprávě. Nejdůležitější se budou týkat následujícího. Jednak intenzivnější boj eh, respektive respektive jde o to, že několik členských států EU vyváží e, některé e, zbrojní technologie pro dohled e, a sledování do tě, zemí tohoto regionu. Také tam chceme doplnit, že podporujeme aspirace většiny občanů tohoto regionu, kteří si přejí vytvořit stabilní, svobodnou, demokratickou společnost. Chceme připomenout úřadům těchto zemí, že dlouhodobá prosperita jde ruku v ruce s ochranou všeobecných lidských práv a vytvořením demokratických a transparentních institucí. A že je potřeba chránit občanská práva. Samozřejmě, že je tady také bezpečnostní hledisko, boj s terorismem. V některých zemí regionu dochází k potlačování svobody projevu. Vítáme podporu, kterou projevuje Evropská unie v regionu Blízkého východu a Severní Afriky, ale je potřeba úsilí posílit, abychom řešili primární příčiny problematických jevů. Vyjadřujeme své znepokojení, pokud jde o zneužívání evropské zahraniční politiky pro řízení migračních toků. A v neposlední řadě je třeba se soustředit na, jednotliv, na jednu jedinou zemi, na Sýrii. Tady odsuzujeme násilí a porušování lidských práv v konfliktu, odsuzujeme eh, opakované útoky a neochotu dosáhnout mírového řešení. Také zdůrazňujeme, že by neměly eh, trestné činy, ke kterým došlo, skončit eh, bez trestnosti. Děkuji. Děkuji. Máme skutečně jenom velice málo času a ještě nám zbývají dva řečníci, takže bych eh, byl rád, kdyby vystoupili kratší dobu, abychom skončili za včasu. Takže nejprve má slovo pan Betrán, který je ředitelem pro region MENA v SVČ. Děkuji, pane předsedo. Jen velmi stručně. Já si dovolím poděkovat za to, že jste učinili krok zpět, kdy jsme se snažili o strukturální a připravený přístup k celé této věci zprávy po arabském jaru. Máme za to, že tato zpráva správně postihuje potíže, s nimiž se potýkáme a jednou z nich je i schopnost vyhodnotit historii těchto zemí a vyhlídky sedm let poté, ale i hlavně později. To, co se v daném regionu nastartovalo, co se naopak nenastartovalo, zpráva velmi dobře odráží i skutečnost, že podmínky jsou opravdu nepříznivé a potíže s nimi se v regionu potýkáme jsou složité. Celosvětový trend není nakloněn eh, našim záměrům. Jsou zde problém, eh, problémy v souvislosti s bezpečností a náš úkol jako Evropské unie je o to složitější. Ještě složitější, než byl v minulých letech. Já jen velmi stručně zareaguji na kritiku, která zazněla a zareaguji na nastíněný obrázek plynoucí ze zprávy. My jsme se snažili zůstat předvídatelným partnerem vůči danému regionu a máme za to, že v danou chvíli je celá řada dalších naopak nepředvídatelných a já vidím, že naše partneři na Středním východě a v Severní Africe eh, toto také registrují. V posledních letech zaregistrovaly tyto země řadu šoků, zvláště po krizi, která proběhla v souvislosti s sousedními zeměmi, e, syrská krize vůči Jordánsku, vůči Libanonu a vůči dalším zemím, kde jejich stabilita byla do jisté míry otřesena a byla to pro ně složitá doba. Myslíme si, že jsme se maximálně snažili o to, aby se demokracie a lidskoprávní otázka zachovala na pořadu jednání. Ve všech těchto zemích jsme nadále byli zřejmě hlavním partnerem neziskového sektoru, nadále jsme byli velmi aktivní, co se týče mládeže, co se týče združení v regionu, která se zasazují o demokracii a máme za to, že to je velice důležité. Pokud jde o spolupořadatelskou roli Evropské unie v politice sousedství. Zde si myslím, že je třeba ještě vyčkat. Zpráva poukazuje na to, že v danou chvíli formujeme priority a nechceme, aby naše partneři se vybírali jen to, co se jim hodí. Na to nakonec upozorňovala i zpráva samotná, že plány a politiky byly šité na míru v minulosti Evropské unii, že nebyly až tak dojednané mezi jednotlivými partnery. Tak tomu bylo, ale já bych rád řekl, že v rámci všech jednání byly všechny priority dojednány a lidská práva a demokracie a bezpečnost jsou v tuto chvíli středobodem zájmu. Nebylo to vždy jednoduché prosadit, ale trvali jsme na tom a podařilo se prosadit tato témata. Chtěla bych ještě říct na závěr, že zpráva správně poukazuje na otázku mládeže a případné podpory mládežnickým organizacím, což je oblast, které jsme se v posledních letech hodně věnovali. Plus je zde otázka podpory nezávislých médií. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Miller, který je z eh, odboru pro Blízký východ. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že jsem mohl vyjádřit k návrhu zprávy. Jak víte, evropská politika sousedství byla přeskoumána v roce 2015 a my jsme se tehdy rozhodli více soustředit na odolnost a stabilitu jako hlavní cíle Evropské unie v sousedství. Cílem tohoto přeskumu bylo být méně preskriptivní vůči našim partnerům a spíše se snažit o odlišný přístup v závislosti na kontextu, v závislosti na situaci, aby mohli naše partneři se věnovat ekonomické stabilitě. Musíme si uvědomit, že zde jsou veliké problémy, často chybí sociální dohoda a je potřeba znovu obnovit. Za posledních 8 eh, let od arabského jara jsme zaznamenali veliké změny změny, sladění oproti politickým reformám, která se dějí v okolí je možné tyto reformy mm, urychlit a zprůchodnit, ovšem jsou některé oblasti, které jsme se dojednali spolu s našimi partnery a v jiných případech jsme nebyli schopni tyto příležitosti prosadit. To je velice důležité. Je to eh, způsob, jak revitalizovat eh, naše partnerské vztahy. My se musíme soustředit na to, kde jsou naše možnosti nejlepší. A musíme znovu vyjednat priority. V rámci diskuzí s našimi partnery jsme jasně konstatovali, že hodnoty a zájmy musí být na jedné straně a že není možné udržet stabilitu tam, kde je utlačovaná svoboda a nebo kde případně stát přebírá kontrolu nad hospodářstvím. Musíme se věnovat růstu, vytváření pracovní příležitosti, veřejn, veřejné zprávě a dalším oblastem, které jsou relevantní. Máme za to, že hospodářský rozvoj a rozvoj mládeže jsou klíčové pro stabilitu. Máme za to, že naše finanční pomoc se v rámci regionu zlepšila, kvalitním způsobem se realizuje, ale bohužel se nepodařilo vytvořit politickou vůli tam, kde vůle chyběla. To je první zjištění a pak je třeba si uvědomit, že je zde určitá vyváženost, kterou musíme se snažit eh, zajistit v rámci dlouhodobé reformy. K té politické vůli, k první poznámce bych řekl, že jsme se velice intenzivně snažili prostřednictvím nástroje pro demokracii a lidská práva. Snažili jsme se o to hlavně v, v rámci regionu Jižního sousedství. Měl bych ještě řekl, říci, že se nám nepodařilo ještě navázat kontakt s neziskovým sektorem v dané oblasti a za nás bychom řekli, že subdodavatelství bylo eh, v této věci eh, efektivní, ovšem účetní dvůr se k tomu vyjadřuje kriticky. Pak bych chtěl se vyjádřit k soudržnosti v jižním sousedství a automatismu společného programování, tak jak se to mm, vyskytuje a objevuje v návrhu komise. Pokud mi dovolíte, pane předsedo, tak já bych se ještě vyjádřil k těm poradním výborům, které se objevují ve zprávě. Evropská komise to nevnímá jako praktické řešení. Je zde totiž riziko, že budeme jednat jenom s těmi, kteří s námi už jsou hlasí, a neziskové organizace a občanská společnost by nám mohly uniknout, mohly by se tedy nevěnovat této komunikace a my máme v Evropské unii pocit, že jsme schopni, alespoň za nás jako delegace EU mohu říct, že jsme schopni tuto, deleg tuto komunikaci zprůchodnit, dohlížet nad rolí občanské společnosti. Nejsme schopni tuto roli však nahradit a komunikovat za místní aktéry. Sama občanská společnost se musí do daného dialogu zapojit. Děkuji. Děkuji. Chci jenom připomenout, že lhůta předkládání pozměňovacích návrhů končí, eh, nebo skončila 17. ledna. Dostali jsme 265 pozměňovacích návrhů a jak rozhodlo rozšířené byro 20. března 2018, pozměňovací návrhy mohou být pouze předkládána k zemím, eh, mm, na kterých se týká arabské jaro. A ještě chci připomenout, že zítra proběhne slyšení na toto stejné téma na našem výboru a to od půl třetí do půl čtvrté. A teď rychle přejdeme k bodu 14. Jak už říkal předsedámek Alister, máme opravdu hodně bodů a prosím tedy o stručná vystoupení. Další téma to je projednání návrhu zprávy k dohodě o přidružení mezi Evropskou unii a Monakem, Andorou a San Marínem. Dohoda o přidružení eh, v současnosti eh, prochází jednáními a tento návrh doporučení eh, má popsat hlavní názory a obavy parlamentu. A dávám slovo zpravodaji, jímž je pan poslanec López Aguilar, prosím. Děkuji, pane předsedo děkuji, pane předsedo. Mám to potěšení odprezentovat eh, zprávu k doporučením. Eh, výbor AFET tohoto parlamentu má dle Lisabonské smlouvy pravomoci vyjádřit se nebo odsouhlasit, připravit souhlas Evropského parlamentu aby mohla začít platit mezinárodní dohoda. S tím, že mezinárodní dohody vyjednává Evropská unie, jakýkoliv zahraniční partner, v takovém případě má tedy eh, Evropský parlament dané pravomoce. A to je přesně případ této asociační dohody Evropské unie a Andory, Monaka a San Marina. To jsou malé země, státy, malé velikosti, říkejme jim mikrostáty. Já bych rád řekl, že sama povaha této dohody vyplývá z mandátu, který parlament získal. Já si myslím, že je třeba předem zarámovat příslušnou diskuzi. Tedy zde jednáme o účasti tří malých států na vnitřním trhu Evropské unie. Jednáme zde o svobodách podle aký komunitér, který by měli požívat tyto čtyři státy. Je zcela zřejmé, že je vždy o čem jednat, pokud jde o minulost těchto tří zemí v souvislosti s finanční problematikou. Někdy se tím dostaneme do starých kliše. Jsou to ovšem velmi důležitá témata, jak pro Evropský parlament, tak i pro mě osobně. Já jsem se vždy maximálně zasazoval o daňovou spravedlnost a transparentnost a boj proti daňovým a finančním podvodům, proti eh, praní špinavých peněz. A já jsem se věnoval v průběhu své kariéry právě těmto tématům, i když jsem byl ministrem spravedlnosti Španělska, tak toto bylo, byla pro mě velmi důležitá témata. zřízení protikorupčního úřadu například. Ovšem, o to zde nejde. O tom se zde nepojednává. Zde se pojednává o vnitřním trhu a čtyřech svobodách. Oficiální odezva zní, že instituce Evropské unie se vyjádří, včetně ECOFINu, včetně OECD, včetně Rady Evropy a všichni trvají na tom, že tyto země už všem předpokladům daňové transparentnosti odpovídají. Můžeme tedy mluvit o zlých starých časech, o časech, kdy byl důvod, aby panovaly obavy ohledně těchto zemí. Ovšem dnes nastává nové období vztahu s těmito zeměmi, kdy tyto země si zřídily normy, které jsou běžné i v Evropské unii a tyto normy jsou v daných státech dodržovány. To znamená, že se tyto státy staly eh, důvěryhodným partnerem. A také chci říct, že Monaco, Andora a San Marino sami absolvovali velice důležité reformy a přiblížili se do veliké míry legislativy Evropské unie, zvláště v oblasti finanční, zvláště v oblasti bankovního sektoru a boj proti praní špinavých peněz a proti finanční kriminalitě. I zde se do veliké míry přiblížili. Pan eh, Martin byl hlavním vyjednavačem za Evropskou komisi a může nám tedy později k tomuto ještě více říci. Pokud jde o téma samotné, tak zde máme článek 8 do, z smlouvy o Evropské unie, kdy jde o malé státy, o blízkost malých států. To je případ přesně těchto tří zemí. Svojí povahu i geografickou blízkostí patří do této kategorie. Navíc jsou umístěny mezi jednotlivými zeměmi. Andorra je mezi Francií a Španělskem, Monaco je mezi Francií a blízko Itálie a San Marino je enkláva mezi Itálií. Um, Prosím, končete, pane Lopezi Aguilar? A, a, a long, a long by the já jsem se ujal slova po to, co dlouze hovořila komise. Ale musíte bohužel končit, říká pan předseda. Eh, Ta myšlenka je taková, že chceme vyslat pozitivní signál všem zúčastněným v tom smyslu, aby všichni pochopili, že stojí před námi příležitost, že se máme vyslovit tak, abychom ukázali flexibilitu a zasadili se o úspěch vyjednání, vání těmito třemi státy. My jsme po návštěvě těchto tří zemí vypracovali návrh doporučení, ukazujeme zde konstruktivní přístup a já trvám na tom, aby tato jednání vedla k pozitivnímu výsledku. Bylo by totiž selháním obou jak těchto tří mikrostátů, tak Evropské unie, pokud by se nepodařilo dovést jednání ke zdárnému konci. To je tedy za prvé. Za druhé, vnitřní trh a čtyři svobody nejsou některak ohroženy takovou asociační dohodou. To znamená, že flexibilita a, do, a spolupráce v oblasti, jaký je v, v dané věci zapotřebí. Za třetí, musíme dosáhnout partnerství s těmito zeměmi. Tyto země si nejsou vzájemně podobné jsou malé, ale mají svá specifika. A pokud jde Andor a Andoru, tak zde bychom měli uh, poukázat na smlouvu o bankovním sektoru. A pokud jde o San Marino, ano, já už končím. Zde se podařilo dojednat stejné podmínky pro A Pokud jde o Monako, tak zde zazněla obava, ohledně možnosti udržet si pobyt v Monaku s tím, že monačtí občané jsou vlastně menšinou. A myšlenka je nakonec taková, že bychom měli ukázat flexibilitu a pochopení pro specifika těchto tří států. Máme ke zprávě 50 pozměňovacích návrhů kdy myšlenka je taková, že 4. února by proběhlo hlasování na plenárním zasedání, by se hlasovalo v průběhu prvního týdne v březnu. Omlouvám se, ale máme ještě jeden bod a tlumočníci budou moc, muset odejít a potom na ostatní zbydou dvě minuty. Vy už hovoříte devět minut. Bohužel mimo mikrofon. No, to je jedno, říká pan předseda. Tak, teď dám slovo. Prosím, uklidněte se. Nyní má slovo paní Žovko. A prosím dvě minuty na každého, protože pak musí tlumočníci odejít. Děkuji vám, pane místo předsedo. Děkuji Kostinová jako zpravodajka doporučení pro radu a komise a mm, mm, vysokou představitelku Evropské unie s ohledem na asociační dohody eh, bych ráda mm, využila příležitosti vyjádřit se k této problematice. Chci přivítat výsledky práce EHVS a komise, pokud jde o jednání s těmito třemi státy, je v zájmu Evropské unie a v zájmu Monaka, Andory a San Marina, abychom eh, abychom podpořili naše vztahy a snažili se naše společné hodnoty eh, eh, zhodnotit, pokud jde o přístup na vnitřní trh a pokud jde o čtyři svobody, můžeme sem zapracovat klauzuly o spolupráci s našimi sousedy na základě evropského AKI a z čehož budou těžit všichni zúčastnění. Máme za to, že všechny příslušné změny se objevily v pozměňovacích návrzích. Rámec naplňování asociační dohody je nastaven dostatečně efektivně a měli bychom zajistit eh, důsledné a eh, jednotné eh, provádění výkladu těchto ustanovení. Abych ráda podpořila dokončení těchto jednání a popřála úspěch v dohodě. Děkuji, pan Tanok má slovo. Děkuji, já jen velice rychle chci poděkovat panu López Aguida. Já jsem byl vždy fascinován mikrostáty v Evropě. Moje rodina žije v jednom z nich a já jsem ostatní navštívil. Jsem také mm, místo předseda přátel Andory. Uh, je to velice zajímavé ze, ze zeměpisného hlediska, je to něco, co musíme zachovat a myslím si, že daná dohoda je vynikajícím kompromisem, kde se snažíme tyto státy přiblížit nám prostřednictvím asociační dohody, prostřednictvím vnitřního trhu politických vazeb a spolupráce v rámci celní unie. Pokud jde o boj proti mm, organizovaný zločin, po organizovanému zločinu a boj proti praní špinavých peněz, tak zde vzhledem k malé velikosti těchto států musíme, jako jsme to kdysi řešili u Malty jako kandidátského státu, e, tyto otázky vyhodnotit. Británie chce e, volný pohyb zastavit. Já bych neměl žádný problém v případě těchto zemí, ale, ale u dalších svobod si myslím, že by tyto státy měly mít jasný přístup a předpokládáme, že jednou se podaří je získat pro Evropskou unii jako členy se zvláštním statutem. Děkuji. Děkuji, pan Nart má slovo. Problémem není eh, výroba v San Marínu, Andoře nebo Monaku. Problémem je finanční platforma. Taková je situace a podívejme se eh, na ní takto. Já si myslím, že duch svatý nepadl na Monako, San Marino a Andoru eh, a že tedy jejich mimořádný příjem na hlavu plyne ze, z obdobné situace jako u Gibraltaru, kteří jsou třetí nejbohatší na hlavu. Není to proto, že by obyvatelé Gibraltaru byli nějak mimořádně inteligentní eh, ve srovnání se Španěli. Takže situace těchto území není eh, situace nějakých utiskovaných území, ale jsou to území, kde je příjem na hlavu mnohem vyšší než v sousedních územích a Eh, nikoli kvůli vnitřním vlastnostem těchto zemí, ale proti, kvůli specifickým, specifickým výsadám eh, a hranicím. Já si myslím, že tedy předtím nesmíme přivírat oči. Proběhly závažné skandály, ale eh, řešilo se to, až se ty skandály objevily, ne předtím. A je tedy zásadní, abychom hovořili o vnitřním trhu vnitřní trh samozřejmě musí zohledňovat i finanční toky. Tady se nejedná o produkci nějakého tabáku v Andoře, jedná se o spolupráci, absolutní, transparentní spolupráci, která musí existovat mezi těmito územími a Evropskou unii ve věci praní špinavých peněz, daňových úniků a pak tady je otázka identifikace skutečných eh, majitelů eh, účtů, protože my známe jenom fiktivní vlastníky velkých bohatství v těchto zemích a pocituji tedy velikou sympatii k těmto územím, ale pokud je někdo malý, to ještě neznamená, že je irrelevantní z finančního hlediska. A ta finanční relevantnost se právě e, soustředí na tato malá území. Děkuji vám, pane Narteň. Nyní má slovo Jordi Sole. Děkuji vám, pane předsedo, velice rychle. E, tři otázky. První otázka, souhlasím se zaměřením zpravodaje je třeba prohloubit a zlepšit vztahy mezi EU a třemi evropskými mikrostáty, Monakem, Andorou a San Marínem, vzhledem k tomu, že se jedná o evropská území, s nimiž sdílíme nejen zeměpisné hranice, ale máme také společnou historii a společné hodnoty. Druhá otázka v jednáních o dohodě o přidružení je třeba zohlednit eh, specifika těchto států, které eh, jsou sice státy s dlouhou historií, ale také eh, fungovaly za zvláštních okolností a je tedy třeba tyto okolnosti brát na zřetel. A třetí myšlenka, kterou bych tady chtěla zmínit, také musíme uznat eh, pokrok a snahy těchto mikrostátů. Především případ, který znám nejlépe vzhledem k zeměpisné blízkosti, to je Andora. Velice pracovala na modernizaci právních předpisů, na diverzifikaci eh, hospodářství. A zároveň ale doufám, že tento nový eh, stát Vztah s těmito třemi mikrostáty bude i pobídkou pro to, aby se nadále eh, zlepšovaly určité oblasti, například otázka daní, transparentnosti, kde se učinil velký pokrok, ale musíme na tom pracovat ještě nadále. A to neplatí jenom pro tyto tři mikrostáty, ale i pro nás uvnitř EU. A na závěr ještě chci říci, že Andora je jediný eh, stát na světě, kde je katalánština úředním jazykem. Eh, máme tři státy, kde katalánština je eh, je nejpoužívanějším, ale není tam úředním jazykem. A já z těchto důvodů tady nemohu hovořit katalánsky. Děkuji. A na závěr za SVČ pan Martens, vedoucí odboru západní Evropy a prosím, i jeho ostručnost, protože nám čeká ještě jeden bod na pořadu jednání. Děkuji vám, dě, pane předsedo, děkuji také za uh, komentáře. Děkuji panu zpravodaji za uh, návrh doporučení. To je velice důležité pro vyjednávací proces. Více než tři roky už jednáme s těmito třemi státy a je třeba vyslat jasný politický signál z Evropského parlamentu, abychom ukázali těmto třem zemím, jaký politický význam přikládáme těmto jednáním. Toto jednání, jak už tady zaznělo, se týká účasti na vnitřním trhu EU. Tyto tři země jsou eh, velice blízko Evropské unii, sdílejí naše hodnoty a e, dnes ten jejich přístup není dostačující, aby mohli plně těžit e, z potenciálního přínosu vnitřního trhu. Tato jednání tedy směřují právě k tomu, aby tyto země získaly přístup na trh EU. Samozřejmě s tím jsou spojena práva, ale také povinnosti jimiž je vázána každá strana. Jedná se o ty čtyři svobody je jasné, že tyto země jsou eh, malé, což odůvodňuje eh, určitou flexibilitu v návaznosti na článek 8 smlouvy. Eh, tato flexibilita bude poskytnuta tam, kde to bude možné. Nicméně přebírání evropského práva musí Eh, zahrnovat i čtyři svobody bez výjimky pro tyto tři země. Mechanismus společné kontroly a dozoru eh, je součástí jednání v rámci multilaterální eh, části jednání s těmito zeměmi. Máme také postup pro řešení sporů s úlohou soudního dvora. To jsou tedy všechny otázky, které se týkají vnitřního trhu a evropského práva. To znamená Máme eh, právní systém, který je velice eh, solidní eh, a má zajistit dodržování pravidel vnitřního trhu. Nejedná se tady o to, že by se něco dojednávalo ohledně daní, to není součástí vyjednávacího mandátu. Tyto tři země se hlásí k mezinárodním normám OECD o daních to znamená, je to součástí eh, této eh, části práce. Měly by tyto země být vyňaty ze šedého seznamu, což je velice pozitivní. Eh, naší ambicí je pokračovat nadále, dospět v nadcházející době k rámcové dohodě a pokračovat v jednáních o převzetí evropského práva. Děkuji. Děkuji, pane Martene. Připomenu, že hlasovat budeme 4. října a na plenárním, pardon, února a na plenárním zasedání eh, v březnu. A teď poslední bod na programu jednání. To je společná rozprava o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurskou republikou. Eh, tato dohoda už byla podepsána v roce 2018 zde v Bruselu. My jsme konzultováni radou a měli bychom se tedy vyjádřit. Výbor AFET domnívá, že je politicky velice důležité přijmout tuto dohodu se Singapurem o, v návaznosti na dohodu o volném obchodu a také dohodu o ochraně e, investic, které byly podepsány e, v říjnu loňského roku. Výbor AFET e, proaktivně připravuje schválení a začal s touto přípravou již v listopadu, takže dnes máme k dispozici návrh zprávy k, tě, k této dohodě připravil pan López Isturis. Máme 48 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy do termínu. Pan zpravodaj předkládá 6 kompromisních pozměňovacích návrhů. Teď už panu Lópezu Isturizovi předávám slovo. Děkuji. Tak eh, už je to 15 let, eh, kdy začala první jednání a nyní tedy naštěstí po těch eh, letech Singapur naplnil veškeré požadavky, které padly při tom vyjednávání. Dlouho jsme tedy na to čekali a dnes máme před sebou eh, naši zprávu. Ehm, možná budu se muset omluvit, že budu muset vzít eh, celou věc eh, dosti stručně, protože nemám příliš mnoho času. Nevím, jestli tedy kolegové tady jsou. Děkuji spolupracovníkům, děkuji radě. Ehm, všichni bychom měli tedy krátit své lhuty, abychom schválili tuto dohodu ještě před koncem mandátu. Je Pravda, že je tam celá řada pozitivních věcí, eh, ty nebudu zmiňovat, zdůrazním pouze to, že mm, dojde k vytvoření smíšeného výboru, kde budou zástupci mm, na nejvyšší úrovni z obou dvou stran a budou dbát na dobré provádění této dohody, budou eh, řešit praktické otázky provádění. Chci poděkovat předsedovi našeho výboru eh, za to, že došlo díky němu ke zkrácení příslušných lhůt. Kolegům děkuji za schodu, zítra Zítra dopoledne budeme hlasovat a já doufám, že většinově tuto dohodu o spolupráci a partnerství se Singapurem podpoříme. Děkuji. Děkuji, děkuji pane zpravodaji, nejenom za váš postoj, ale rovněž za obrovskou stručnost. Takže teď pan Marten. Děkuji, pokusím se být rovněž eh, takto stručný. Nejprve poděkuji panu zpravodaji za výbornou spolupráci. Sám, jak řekl, nebylo to jednoduché vzhledem k těm krátkým časovým lhůtám, ale myslím, že se nám podařilo docílit dobrých kompromisů a zítra vše předložíme výboru. Myslím si, že tato dohoda o partnerství a spolupráci je dvakrát pozitivní. Jednak posiluje naše vztahy se společenstvím ASEAN. Je dobře budovat s tímto regionem světa úzké vztahy. Podobné smlouvy už máme s jinými zeměmi regionu ale je to také dobrý základ pro bilaterální spolupráci se singapurskou vládou sem spadá oblast lidských práv, životního prostředí, klimatických změn, daňové záležitosti. A jak kolegové eh, vědí, tak eh, doplňkem jsou dohoda o volném obchodu a o ochraně investic, takže je to celý komplexní balíček opatření. Já doufám, že to bude efektivní nástroj pro dialog se Singapurem hlavně ve třech oblastech. Lidský, v oblasti lidských práv, práv LGBTI a ohledně trestu, směr, eh, trestu smrti, eh, kde doufejme dojde k jeho zrušení. Já doufám, že tedy dojde k schválení této dohody a následně ke zlepšení situace v těchto oblastech. Snažím se to si opravdu stručně. Ještě navážu na tu diskuzi o mikrostátech. Vítám totiž eh, že Singapur se zavázal dodržovat globální standardy pro automatickou výměnu informací eh, ohledně daňových záležitostí v souladu se standardy OECD, což je velice pozitivní. A nyní má slovo pan Tenok. Děkuji i já bych chtěl poděkovat eh, svému velkému příteli Antonio Lópezovi Justerisovi za vynikající zprávu. Moje skupina může kompromisní návrhy podpořit. Chci zopakovat to, co řekl David Martin, pokud jde o konsolidaci nejenom vzájemných vztahů mezi EU a Singapurem. Nejde totiž jenom o tu samotnou dohodu o partnerství, ale také o dohodu o ochraně investic a obchodu v širším regionu Združení eh, ASEAN kdy budou důležité pak i bilaterální vztahy. A pak je tady ještě jedna důležitá eh, dimenze, a to, že Singapur je také zemí Commonwealthu, takže je ironické, že řada těch, kteří chtěli eh, Brexit, eh, teď očekávají, že nahradíme eh, své obchodní partnery eh, v EU, partnery v jeho východní Asii, zatímco ti již eh, mají podepsané hloubkové komplexní dohody s EU e v okamžiku, kdy smutně se chystá odchod Spojeného království z Evropské unie. Takže řada těch, kteří eh, nejvíce horovali pro Brexit, eh, se inspirovali deregulovaným hospodářstvím Singapuru, který by si představoval ideálně pro Spojené království. Ale když se podíváte na singapurskou ekonomiku trochu pod drobnohledem, tak uvidíte, že je mnohem strukturovanější a řízenější se státním vlastnictví, bytovým fondem a tak dále mnohem více, než by se na první pohled mohlo eh, zdát a milně se tak domnívali i tvrdí zastánci brexitové linie, kteří eh, horovali pro mm, eh, deregulaci takže Singapur je skutečně mnohem regulovanější, než by si eh, mohli eh, myslet. A je to důležitý partner pro EU z celé řady důležitých důvodů a já doufám, že tyto vztahy budou po ratifikaci těchto dohod eh, ještě silnější a moje skupina, jak jsem už říkal, tuto zprávu zítra podpoří. Děkuji, pane Tanoku, a na závěr vystoupí zástupce SVČ, paní Lunkanty která odpovídá za mezinárodní vztahy eh, a vztahy s Větnamem a Singapurem. Poprosím o stručnost do dvou, tří minut, kdybyste mohla vystoupit, paní Longaty. No Samozřejmě, že se můžete rozhodnout i nevystoupit, to je zcela v pořádku, nebo vystoupíte. Siento, <laughs> es que yo he hecho una pregunta directamente. A ver, bueno, no ha sido más pregunta. Já nemám už další eh, dotazy, ale jenom bych se chtěl zeptat, eh, zda i komise cítí tu možnost eh, vše maximálně rychle dokončit, jestli to takto vnímám v pořádku. Mohla byste, prosím, zareagovat na dotaz pana poslance? Um. Děkuji za dotaz EASV. Už v prosinci předala radě tento dokument a já mám tedy teď eh, informace, že 8. ledna došlo k předložení tohoto materiálu i parlamentu. Za nás my jsme rozhodně pro tento eh, dokument, pro tuto dohodu. Já mohu jen zopakovat, co říkali ostatní. Jsme pro posílení vztahu se Singapurem. <laughs> Čelo vám to, pane poslanče, a dobře, takže budeme hlasovat zítra na plenárním zasedání 11. až 14. února pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům, děkuji i poslancům za dodržení časových lhůt a sejdeme se tady opět zítra ráno, kdy budeme hlasovat.